Uh, Kolegové, začneme, protože a máme nabitý program. V místnosti možná vidíte několik kamer, eh, ty mají povolení natáčet. Bod 20, prezentace pana Manuela Navaret vedoucího Evropského centra boje proti terorismu na půdě Europolu. Pan Navaret se usadí a já mezi tím vysvětlím, že Europol od roku 2007 vypracovává každoroční zprávu pod zkratkou COTISAT o stavu protiteroristické eh, teroristických aktivit a boj proti terorismu v Evropě. Pan Navaret už se dostavil na naše pozvání několikrát, vede Evropské centrum boje proti terorismu na půdě Europolu. Představí vám hlavní závěry této zprávy a pak proběhne krátká debata. Okay, Mr. Navarrete, yeah, go ahead. <laughs> Thank you. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem. Děkuji za to, že jste opět pozvali Europol, aby odprezentoval zprávu ETSAT na půdě výboru LIPE. Ta zpráva bude zanedlouho zveřejněna. My ještě musíme finalizovat poslední detaily, jde o poměrně složitý proces. K zprávě přispívají členské státy, experti Europolu, třetí strany. Takže všichni usilovně pracují na tom, aby ta zpráva byla co nejpřesnější a opravdu odrážela reálnou situaci v roce 2017. informovala vás o tom, co se děje v boji proti terorismu a co se ještě dá čekat v průběhu letošního roku. Než začnu svoji prezentaci, chci vám říci, že cítím potřebu připomenout oběti terorismu loni 68 občanů Evropské unie zahynulo v důsledku teroristického útoku. A chtěl bych také tedy vlastně vzdát hol policii, italské policii, vám, europarlamentu, prostě všem, kteří bojují proti terorismu. My se snažíme ze všech sil, ale je to tedy vlastně globální boj. Parlament, politici, celé, celé společnosti se musí zasadit o bezpečnost Evropské unie. A já tedy vám všem vlastně chci vzdát hold. Začnou čísly o trendech a o aktivitách členských států. Asi, asi všichni víte, že za každým číslem se skrývá nějaká tvář nebo rodina. Rodina, kterou je potřeba podpořit, protože třeba přišla o své rodinné příslušníky a je důležité si uvědomit, že i policisté, nejenom politici jako vy vlastně, každý den ve své práci bojují za Evropu bezpečnější. Na prvním obrázku vidíte rostoucí počet útoků v roce 2017. Já se soustředím na obecnou situaci. V roce 2017 víte, že zpráva TESA hovoří především o roce 2017, ale já budu hovořit i o současnosti. Jde především tedy o islámský terorismus nebo terorismus inspirovaný džihádem, separatismus, anarchismus a, pravic, a extrémně pravicový, extrémně levicový terorismus. To jsou tedy kategorie, které řešíme v naší zprávě. A my jsme vlastně díky, my jsme k tomu vlastně obdrželi informace o členských států. Vidíte, že v roce 2017 se podařilo zmařit 205 eh, pokusů o útok to je nárůst o 45 v porovnání s rokem 2016. Na druhé straně však eh, tady eh, je počet obětí menší, eh, protože v roce 2016 teroristické útoky vyžádaly 142 obětí, v roce 2017 to bylo pouze 16. Čili méně útoků, ale tedy více útoků, ale méně obětí. Nejčastějším cílem bylo Spojené království 107, Francie 54, Španělsko, Itálie 16 a 14. Pokud se soustředíme na džihadismus, 33 útoků souviselo s touto formou terorismu ale občas je tedy obtížné pro členský stát, aby přesně rozeznal eh, motivaci útočníka. Z těch 33 útoků inspirovaných islámským terorismem se 10 útoků podařilo realizovat a vyústili v 62 obětí. Jak už jsem řekl, počet eh, teroristů, počet tedy útoku inspirovaný islámským terorismem je tedy nejvyšší číslo v porovnání se separatismem z minulosti. A jak už jsem řekl, v roce 2015 bylo 142 obětí. Until the number of victims is down to zero, until we mitigate all the effect of terrorism, I can assure you a než, teda, než dorazíme do situace, kdy počet obětí bude nulový, kdy eh, zanikne riziko terorismu, vyžádá se to ještě spoustu práce, ale já vás mohu ujistit, že my tedy neustále vyvíjíme úsilí. Máme také útoky v zahraničí. Například v únoru na Filipínách, v květnu v Afganistánu, v červnu v Mali, v červenci v Egyptě a v Burkině Faso. v roce 2017 tady 8 občanů Evropské unie nebo osob s dvojím občanstvím zahynulo mimo hranice Evropské unie v důsledku teroristického útoku. Tady vidíte typ teroristické aktivity. Roste počet útoků eh, etnických separatistů, to platí i Spojeném království například. Dochází tedy k nárůstu, ale opět ty útoky jsou méně sofistikované a obětí je v důsledku toho méně. Reakce členských států. Policie provedla 975 eh, zatčení v souvislosti s podezřením z terorismu. Nejvíc, po, nejvíc, největšímu počtu začení došlo ve Francii 373. A tedy to v souvislosti s rizikem islámského terorismu. Zatýkalo se především na základě podezření členství teroristické organizace, podezření z plánování a přípravy teroristického útoku. tady jsou ty hlavní trendy za rok 2017. A v podstatě to odráží situaci z roce 2016. Dochází k, tedy k četnějšímu výskytu útoku, jsou však méně sofistikované. Nicméně, islámští teroristé a riziko, které představují se, soustředí především na tři hlavní oblasti – Zabíjení lidí bez výběru, co největšího počtu, na to nepotřebujete žádnou zvláštní přípravu ani dovednosti. A k takovému typu útoku došlo v Londýně v, červnu, eh, v březnu a v červnu v Manchesteru a v Barceloně v srpnu. Také tedy jsou terčem útoku všechny symboly západního způsobu života, jako v Manchesteru v květnu 2017 a také ve Francii Bývají terčem útoku eh, osoby, které eh, stělesňují státní eh, autoritu, například policisté a podobně. Ty hlavní trendy souvisí také tedy stále s tím fenoménem toho zahraničního bojovníka někoho, kdo se radikalizoval doma a odejde bojovat do Syrie nebo na jiné bojiště. Ale počet těchto lidí klesá v roce 2017. A to tedy od roku 2015. Pořád ale ještě nevíme, kolik těch zahraničních bojovníků, kolik lidí se podařilo vlastně svést tou myšlenkou isla- eh, eh, radikalizace a kolik z nich tedy padlo na bojiště v Sýrii, kolik z nich bylo uvězněno někdo jinde a kolik z nich se opravdu vrátilo do Evropy. To tedy eh, také nejvíc řeší bezpečnostní složky. Snahu identifikovat tyto lidi. Terorismus je nedílně spojený s propagandou. To platí zvláště o džihadistických skupinách a islámském státu. Propaganda na sociálních eh, sítích, které jsou takovým bezpečným útočištěm pro eh, získávání a radikalizaci stoupenců, je jev, který eh, se neustále šíří. Je to tedy velká schopnost adaptovat se na nejnovější technologické změny. Nicméně propaganda islámského státu byla oslabená velkými ztrátami jak bojovníků, tak infrastruktury. Islámský stát však tedy intenzifikoval své úsilí, snaží se svoji ideologii šířit novými kanály. Členské státy nám hlásily, že vlastně v tomto ohledu eh, snahy islámského státu nabraly obrátky tak, jak islámský stát ztrácel dobytá území. Uvidíme tedy, eh, jak to s touto hrozbou bude do budoucna. Islámský stát svoji propagandu stále více zaměřuje také na ženy. Chce, aby se ženy aktivněji zapojily do boje. To Totež propaguje Al-Qaida. Te eh, však ženy hrály druhotnou úlohu, nebyly byly tedy tou podpornou složkou, ale neúčastnili se přímo bojů. Totež se týká tedy propagandy zaměřené na mladistvé. Ty jsou také, terč, ti jsou také terčem propagandy ze strany al qaidy a islámského státu. Za tím účelem jsou používány fotografie dětí, které jsou obětí mučení, násilí. Tedy to je vlastně předváděno dětem, kteří, které žijí na území islámského kalifátu, jaký dopad to bude mít na jejich život, je těžké odhadnout. Zdá se však, že islámský stát neuspěl ve své snaze vyprovokovat k útoku prostřednictvím internetu. Ne, že by se nesnažil, ale zatím tedy, ačkoliv sociální sítě používá k získávání finančních prostředků, získávání stoupenců a radikalizaci, zatím se mu nepodařilo zorganizovat či vyprovokovat teroristický útok v nějakém členském státu po internetu. Také nejsou žádné jasné důkazy o využití chemických, biologických či nukleárních zbraní. Seven more minutes. We have questions, don't we? Who's, who's wanting to? Katerina, anyone else? Anna, anyone else?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 with your maybe just another. Okay, I will try to summarize. Thanks, thank you. No- Já jsem říkal, že tady nejsou žádné důkazy o tom, že by v rukou teroristů byly chemické, biologické či nukleární zbraně, a, ale už tady vlastně vyšetřujeme jednotlivé případy. Výbušniny tedy zůstávají nejoblíbenějším nástrojem, to tež se týká uh, požáru nebo ohně. Což platí i třeba o tom nacionalisticky motivovaném terorismu. Okay. Good. Next one, please. Kdo mohou být ti potenciální útočníci? Profil odpovídá radikalizaci, v zemi původu, následně vycestování ve snaze připojit se k nějaké teroristické skupině v zahraničí. A tyto osoby se potom vrací a někdy se jim úspěšně podaří zaútočit. Jak už jsem řekl, stále méně lidí proudí z Evropy do, na bojiště ta čísla klesají v roce 2017. Jedním z nejvýznamnějších rizik jsou lidé, kteří byli zatčeni, protože nějak souvisí tedy s tím fenoménem zahraničního bojovníka, byli posláni do vězení a pomalu tedy vlastně jim vyprší trest a vrátí se na svobodu. To je velká výzva pro policii, tajné služby a tak dále, aby tedy posoudili úroveň radikalizace nebo rehabilitace a to, jakou hrozbu tyto osoby představují. Další. Pokud jde o další oblasti terorismu, nacionalist, nacionalistický separatismus je stále důvodem celé řady útoků 137 v roce 2017, především ve Spojeném království a Francii. Počet útoků ze strany levicových skupin a anarchistů klesl v roce 2017 24 ve srovnání s 27. Když hovoříme o extrémním pravicovém terorismu, jde o pět zmařených útoků z roku 2017, ale jeden útok se zdařil, mělo to jednu oběť. Nicméně tedy ta scéna extrémně pravicového terorismu je velmi roztříštěná a my tady tedy aktivně podporujeme členské státy ve zvládnutí tohoto problému. Členské státy a Europol aktivně spolupracují od toho roku 2017, kdy moje centrum bylo založeno. Se toho mnoho změnilo. Nyní se tedy více zaměřujeme na tajné služby, na policii, parlament, rada. Dali Europolu větší pravomoce a já si dovolím říct, že se to vyplatilo. A i nadále musíme investovat do bezpečnosti V roce 2017 běželo celkem 439 operací, v roce 2018 je to zatím 250. Já jsem například v neděli spolupracoval s nizozemskými kolegy na vyhodnocení případu tří eh, osob z Francie, Německa a Nizozemska, které představovaly nebezpečí. Jedním z cílů propagandy Eh, pokud je o šíření propagandy, jsme založili Evropské internetové forum, které bojuje proti propagandě šířené na internetu. Spolupracujeme také s poskytovateli těchto služeb a jde nám nejenom o tedy tomu, abychom zabránili šíření propagandy, ale také stíhali ty, kdo propagandu šíří. Europol má k dispozici nástroje, které může dát členským státům v tomto ohledu na podporu vyšetřování. A na závěr. Členské státy zvýšily, zvýšily míru spolupráce, pokud je o boj proti terorismu. Nyní máme více než půl milionu různých entit v rámci Evropského informačního systému. Terorismus je eh, tím nejčastějším důvodem ke spolupráci na evropské úrovni a na půdě Europolu a nadále spolupracujeme ve snaze zmínit tuto hrozbu. Ta hrozba tady pořád je. My jsme viděli, že tady ty teroristické aktivity eh, už tady eh, byly utlomené od února 2017 do března 2018, potom opět nabrali na obrátkách ve Francii a v Belgii. Takže my pořád tedy pozorně sledujeme potřeby členských států, pořád potřebujeme mít k dispozici všechny zdroje pro boj s terorismem, a také dáváme pozor na to, co se děje. Na závěr. Vás mohu ujistit, že, třeba, že tady ta bezpečnost je v rukou pracovníků Europolu a také členských států. V květnu jsme obě drželi informaci, že ETA, která má 50 letou historii teroristických útoků, se rozhodla rozpustit Nesmíme zapomenout, že od roku 1958 ESTA uspořádala 3300 teroristických útoků, zavraždila celkem 854 lidí, 79 lidí unesla a více než 6,5 tisíce lidí bylo při těchto útocích zraněno. A pořád tedy vlastně, i pokud je aktivity ETA, zůstává 300 případů ve fázi vyšetřování. Já vám děkuji za pozornost. Kolegové, nemáme tu zprávu, kdy bude k dispozici. Teď právě se to publikuje. Pilotní informace přiložené na posledy na výboru a pak to bude mm, zveřejněno. Teď je to na webové stránce Europol, nebo bude to tam dnes. Ale nemáme to tady. Já to říkám, protože Jedna z mých otázek by byla ECTS, že ECTS a zpráva TISA, tak členské státy, které toto sledují, se s vámi viděli již dříve, ale já bych řekl, samozřejmě kolegové možná nebudou souhlasit, Já myslím, že bychom neměli bez té zprávy Tysaku eh, to, se takto setkávat, že to, co říkáte, je v pořádku. Ale tato zpráva je hodně jiná oproti jiným zprávám. Hodně z těch informací se týká vyšetřování různých odhalených spiknutí a tak dále. On je to trošku jiný svět. Například ve Spojeném království, když je řečeno, že se odkryje tolik a tolik eh, nějakých eh, příprav teroristických činů a tak dále. To jsou prostě spravodajské informace z definice. Ale aby bylo možné to lépe sledovat, Někteří kolegové se tím zabývají podrobněji. Tak by bylo prostě pro tyto kolegy dobré mít tu zprávu, zaměřit se pak více na to, co to vlastně znamená. Čili my obecně chápeme, že Europol a ECTC dávají určitou uh, přidanou hodnotu. Ale jenom bych chtěl upozornit, že musíme mít jasno v tom vztahu, jak fungují ty statistiky, jak jsou dostupné, dostupné protože to svým způsobem děláme pro celou Evropskou unii. Doufám, že to dává smysl. To není, není to kritika, ale myslím, že je dobré to zmínit. Čili sladit samozřejmě, čili abyste měli přístup. Protože jinak, jinak ty otázky mohou být příliš obecné. Takže tohle by mělo, myslím, být poměrně jasné, jenom jsem to chtěl zmínit. Fernando. Děkuji, jako vždy. Děkuji za vaši prezentace, za to, že jste se dostavil na výbor. A chci se vyjádřit k tomu, co jste řekl na konci přesně ty nedžihadističtí teroristé v členských státech Evropské unie. Protože ono to pořád ještě existuje. Byla ETA například dlouho, dekády, zabíjela, zabíjela. A, a to nebyl jediný případ. Tam nebyl, nebylo jediné z, te, z této teroristické planety. Takže mě by zajímalo přesně, jak, jaké jsou přesně vaše poznatky a hodnocení o jaksi původu a genealogii těch nedžihadistických teroristických útoků a organizací, které stále prolévají krev. Co jsme se poučili? Jak, když jste třeba řekl levicové nebo anarchisté, anarchistické teroristické útoky co přesně zatím je. Že to určitě není ideologie. Stejně jako jsou třeba evropští občané, kteří, kteří se radikalizují a obrátí se k džihadismu a něco zatím je. No a co je za těmi takzvanými levicovými, anarchistickými, teroristickými útoky? Určitě se nesnaží zničit stát kdysi zabil terorista Umberto Prima, eh, italského krále. Ale co v 21. století, když anarchista zabíjí lidi? Co, zatím, co se zatím skrývá? A jaká, co jsme se poučili o, od obětí, protože oběti nám říkají vždy něco o tom, co se eh, děje. Oběti nejenom organizují sítě mezi sebou, které někdy jsou relevantní, někdy ne, když vytvoří nějaké, nějakou síť, nějakou organizaci obětí, která samozřejmě na jednu stranu říká určitá poučení, můžeme se prostě poučit z jejich zkušenosti. Takže kdybyste se k tomu mohl vyjádřit, pokud můžete. To je zajímavé, jak, čím přispívají oběti Eh, ze spravodajského hlediska. A ještě má slovo Katerina Činiči. Děkuji. Děkuji za tu prezentaci. Myslím, že jste to předestřel velice jasně. Zajímavé je to snížení počtu obětí útoky, dnešní útoky jsou méně sofistikované, méně obětí, ale o to jsou častější. Takže pokud jde o tento druh útoku, tak do jaké míry myslíte, že můžeme přijmout nějaká opatření? Jsou k tomu nástroje, máme ty správné zdroje, jak to je se spoluprácí? S tím, že musí být výměna informací, to je jasné. Ale funguje to tak, jak má. A ještě jedna záležitost, jedno takové téma. A to je otázka návratu těch zahraničních bojovníků. Když například je řečeno, že byly ob, obě, eh, identifikované určité trasy. Teď eh, lidi, kteří se snaží obejít hraniční kontroly. Teď hovořím například o Itálii, kde se zdá, že existovaly určité trasy přes Středomoří, jak se dostat do Evropy. No, my musíme identifikovat co nejvíc takových tras, jakmile objevíme nějaká rizika na nějaké trase. A co ti, kdo jsou propuštěni z vězení, je nutno je monitorovat, protože to, že odešli z vězení, neznamená, že nehrozí žádné riziko nějaké recidivy a návratu, opětného návratu k radikalismu. Mohou se z nich stát znovu rizikové faktory. Co jsem viděl poslední čísla o radikalizaci v, eh, v, v eh, vězinském systému, například v Belgii, jsou ta čísla opravdu vysoká. Ještě někdo? Ana Gomeš, prosím. Ano. A já vítám pana Navareteho. A skutečně chci říci, jak se věci změnily k lepšímu z hlediska komunikace a Europolu s národními strukturami. To je něco, co také vnímáme prostřednictvím našeho zvláštního výboru. Přesně právě jsem se chtěla zeptat na ta vězení. Jak hodnotíte to úsilí, to, co se podařilo z hlediska programu proti radikalizaci. Zajímá, protože víme, že vězení už nejsou měst, místy rehabilitace, ale místy radikalizace. A otázka také toho vlastně propagování eh, eh radikalizace, eh, šíření eh, eh, eh, těchto ideí ve vězení ze strany imámu. například program TFDP, jestli byl užitečný při sledování, financování tohoto šíření. A pak interní, externí bezpečnost. To se množí, mnozí domnívají, že je zásadní. Vnímáte, že by nějaké členské státy přijímaly opatření, která by, mo, která by mohla reálně řešit ten problém, zvlášť když Vidíte některé zahraniční bojovníky, kteří přicházejí třeba v Libii a využívají té situace. A třetí otázka. Jak je to se situací těch takzvaných zahraničních bojovníků? kteří jsou v rukou iráckých, kurdských a dalších orgánů, kteří se je chtějí zbavit, nejsou schopni eh, zajistit řádný proces. A členské státy dělají, že eh, s tím nemají nic společného, dávají o to ruce pryč. Není to náhodou nebezpečný postoj ze strany našich členských států a těch, kteří říkají, no prostě vyhoštěte. Nechte to na jiných, ať to vyřeší. Ještě někdo? Prosím. Děkuji. Omlouvám se, ale přišel jsem trochu pozdě, takže jsem neslyšel úplně všechno, co jste říkal. Možná jste se k tomu vyjádřil, ale pokud náhodou ne, tak by mě velice zajímalo následující. Bojujete proti terorismu. Ale co prevence? Protože vždycky je lepší prevence než léčba. Je to z, jedno z vašich oblastí působnosti. Co s tím děláte? Děkuji, paní Winberg. Děkuji za tyto informace. Už jsem slyšela odpovědi na mnohé z otázek, ale ještě mi hodně otázek zůstalo. Jak bojovat s těmi lidmi, kdo žijí v naší zemi nelegálně? Takových je stále více, tisíce. Lidé, kteří se odstli na okraji společnosti. je větší riziko radikalizace na, ve spodní části společnosti, ve Stockholmu například. Tam někdo spáchal ten atentát, když byla odmítnuta jeho druhá žádost o azyl. Tak, já jsem z toho část viděl na nějakých slidech, ale jestli můžete odpovědět, protože Europol byl velice ob, objektivní za předchozího ředitele vy jste samozřejmě sledoval všechny ty informace. Takže ten, jaký je ten snapshot neislámského eh, terorismu? On vždycky pečlivě sledoval i jiné formy terorismu. Zvyšují se třeba samozřejmě násilný, násilný terorismus. Je nějaký náznak toho, že takový terorismus roste. Sorry, please go ahead. Well, thank you for... Já vám děkuji. Děkuji vám. No, ta zpráva schrnuje, schrnuje teroristické aktivity a protiteroristické aktivity členských států. Členské státy se snaží vyvodit určité poučení z toho, jak můžeme vnitřně reorganizovat naše zdroje, zdroje v oblasti policejní a soudní spolupráce a jak zmírnit ty určité účinky. Pracujeme na prevenci a tak dále. To jsou ty základní čtyři pilíře. Co děláme z hlediska prevence? Jednak snažíme se identifikovat trendy, dám, dáme, dávat členským státům identifikaci, aby jsme předcházeli útokům. A máme teď více informací v uplynulých letech ohledně toho, jak přecházíme s jak jsme přišli jen z příspěvku několika málo států, teď do situace, kdy přispívají všechny členské státy. A všechno to může po, být použito v prevenci. Identifik, včasné identifikaci, detekci, neutralizaci. Čili ta čísla, která jsme si ukázali, 2017 více útoků, 205, ale více obětí. Ty, ta spolčení se často daří identifikovat rychleji, protože policisté mají přesnější metody identifikace, a jsou schopni lépe předcházet těm útokům, takže méně lidí, méně, méně těch útoků. Také funkce pracuje online. Takže ehm, jednotlivé jednotky spolu s komisí, s parlamentem, všichni pracujeme na omezení té propagandistické mašinérie. A nejenom obsahu, ale i těch lidí. Máme například kampaň proti Amaku, to je jedna z těch aplikací, které používají. Eh, také víme, jak používají sociální média na šíření těchto poselství, aby radikalizovali lidi. Um, Část této propagandy je zaměřená na zranitelné skupiny. Lidé, kteří jsou zranitelní, zaměří se na ženy, nezletilé. A také využívají eh, určitá eh, křehká nebo slepá místa některých členských států. Nelegální migrace eh, ta lidi dává do velice zranitelné pozice nemají snadný způsob, jak se integrovat do naší společnosti, proto jsou zranění. A teroristé to vědí. Snaží se toho využít, snaží se lovit teroristy z této skupiny obyvatel. Policisté dělají, co mohou, snaží se identifikovat právě i ty, jak si, eh, eh, i ty rekru, nejenom ty rekruty, ale také ty, kteří eh, je rekrutují Máme určité příklady imigrantů, kteří byli v Evropě, pak se radikalizovali. A pak byla nějaká spoušť, kdy pak něco udělali a vyžádalo si to oběti. Takže policie se musí zaměřovat nejenom na ty nejnásilnější, ale také na to, aby společnost vyvíjela větší úsilí k integraci a minimalizace možností náboru ve vztahu k těmto zranitelným eh, sektorům naší společnosti. A někteří, něk, některé z těchto osob se samozřejmě, když vstoupili do řad teroristů, tak si klademe otázku, proč, proč se tak stalo? Proč vstoupili do al qaidy Proč je to tak svádělo? Nemáme oficiální čísla, ale každopádně tedy, když někteří lidé vstoupili do al nebo islamského státu, tak je určitý rozdíl. Lidé, kteří se přidali k těmto skupinám v těch konfliktních zónách před rokem 2013 a po roce 2014, tak tam vidíme určité rozdíly. Ty e, pozdější dostali skutečně vojenský výcvik. V těch prvních případech, ty první lidé, kteří jeli do Syrie, ty měli, ti měli trošku jinou představu. A zmínil, že náboženská radikalizace už není ta jediná hnací síla. Samozřejmě stále existuje, stále je, ještě existuje ta, tento druh manipulace, ale teď už je i mnoho různých dalších eh, aspektů. Jsou to lidé také s psychickými poruchami a tito lidé prostě se Eh, opřou o to násilí islámského státu, aby se nějak vyrovnali s tím prostředím. A k dalším otázkám. Identifikujeme také některé teroristy, které používají migrační trasy, aby se dostali do Evropské unie. Proto potřebujeme spolupráci s Řeckem, s Itálií v rámci hotspotů, navýšení sekundárních kontrol, a systematické použití těchto tras. Ale jsme velice bdělí. Jedno z téma, které mnozí z vás popsali, souvisí s kriminalitou, vězněním. Mohou být často zradikalizováni. Ale také ti, kteří byli původně uvězněni za členství nějaké teroristické skupiny jsou teď často propouštěni. My jsme na mnoha jednáních a teď se snažíme definovat ten jejich profil, abychom to mohli vyhodnotit, abychom mohli členským státům eh, naznačit určité metody prevence a tak dále. Je těžké posoudit každý případ, ale členské státy mají program, mají možnost pomoci, mají možnost pomoci jim, abychom mohli identifikovat, jaká je ta hlavní hrozba, abychom to omezili tu možnost, že k tomu teroristickému útoku vůbec dojde. Existuje také intenzivní spolupráce policejní, justiční oblasti, prevence. A poslední, co si říci, se týká těch neislámských teroristů, nedžihadistického typu. Používáme metodiku definice tohoto jevu, aby hovoříme o eh, džihadistech, levicových, pravicových, nacionalistických separat a separatistických teroristech. Členské státy jsou bělé, protože došlo ke navýšení pravicových eh, tendencí a v oblasti určitého násilí. Možná to není, není to terorismus ještě, ale antisystémové násilí, k čemu došlo například v Hamburgu, v některých částech Francie také. To je všechno znepokojivé. Takže členské státy přijímají kroky. Jenom abychom identifikovali tato, tyto násilné kroky, to násilné jednání těch skupin. Aby nebyly stále násilnější. Chceme to udržet na co nejmenší míře. Co zatím je? Manipulace. Oni manipulují společnost. Manipulují politické je prostředí, všechno, co mohou, aby se radikalizovali. V nedávné době máme z studie o džihadistické radikalizaci a zjistili jsme mnoho faktorů. Faktory, které jsou spíš uh, jaksi pro a proti. A stejně tak pro levicovou pravic, u levicové pravicové separatistické radikalizace tam to nemáme tak dobře zmapované. Musíme tudíž zmapovat ty profily. I ze sociálního hlediska. Ale v konečném důsledku je to vždy manipulace, svůdný, eh, eh, svůdné zdání, eh, jaksi svůdnost toho násilí samotného a představa, že mohou něco změnit v naší společnosti. Děkuji vám za pozornost. Um, Vím, že byste mohl mluvit ještě déle, ale ještě máme další důležité body. Nemůžeme překročit čas, protože eh, tlumočníci dnes eh, v důsledku protestní akce <coughs> budou pracovat pouze do předem oznámeného času, nemůžeme přetahovat. Takže přeji všechno nejlepší hodně zdaru agentuře. Děkuji. And while Mr. Navarrete is going, could I ask the director of the FRA e to please... V tuto chvíli pozveme eh, další kolegy. Děkuji. Na další bod máme vyčleněno jen 45 minut, je to velmi důležitý bod. Tedy začneme. Pan ředitel přichází za předsednický stůl. Je to společná debata, debata o výroční zprávě FRI o aplikaci eh, Charty základních práv, eh, což zapadá do kontextu práce eh, výboru LIBE a zprávy z roku 2017 na toto téma. Pan zpravodaj je v sále a odprezentuje návrh zprávy po letní pauze. Jak říká, máme 45 minut. FR i se vede velice dobře od doby, kdy jsme se tu naposledy sešli. Já jsem vám slíbil, že zde bude v sále hodně lidí, což není, ale počítá se kvalita, nikoli počet. Děkujeme vám tedy, že jste dorazili. Ta agentura se vede velice dobře. Já jsem je navštívil od našeho posledního setkání Bohužel nemáme tolik času, takže bych vám rovnou dal slovo, abyste mohl odprezentovat výroční zprávu následně. Si vyslechneme dotazy. Děkujeme mnohokrát za práci agentury v průběhu tohoto období a máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za zájem, který jste vyjádřili ohledně práce naší agentury. Já mám odprezentovat zprávu o základních právech za rok 2018. Samozřejmě se ale jedná o 2017. Tam máme zde 10 kapitol, které víceméně odpovídají víceletému rámci který nám zákonodárce předložil. Co najdete v této zprávě? Je to podrobná analýza zpracovaná prac, z práce agentury i výzkumných týmů, které má agentura v rámci sítě FRANET v jednotlivých členských státech. Máme zde komparativní údaje ohledně toho, co se osvědčilo, co se neosvědčilo. Rovněž se zde snažíme detekovat eh, osvědčené postupy jednotlivé kapitoly jsou provázeny našimi stanovisky, stanovisky agentury. Chceme tím pomoci evropským institucím, včetně parlamentu a členským státům při realizaci práce. Některé kapitoly jsou provázeny určitými poznatky. Já vám to mohu dnes odpoledne jenom velice stručně nastínit. Aplikace charty základních práv v průběhu roku 2017. Eh, stejně jako v posledních letech, předchozích letech se jednalo o smíšený obrázek eh, docházelo k většímu používání, širšímu používání eh, této charty. Došlo k určitému skromnému nárůstu, ale u soudů jsme zaznamenali určitý nárůst odkazu na chartu v parlamentech rovněž s tím, že charta obsahuje závazek členských států podporovat osvětu a informovanost o ní samotné. Jeden z důvodů, proč získáme váme informace ohledně aplikace, jde o velmi chaotické evropský způsob aplikace. Často panuje zmatek ohledně toho, co spadá do kompetencí EU a co nikoli. My jsme provedli určitý průzkum a chtěli jsme podpořit osvětu závazek, včetně přeshraničního kontextu, tak abychom se mohli poučit i jeden od druhého. A my v agentuře se snažíme pomoci a snažíme se v následujících měsících zveřejnit příručku ohledně používání chaty na národní úrovni tu směřujeme hlavně na národní parlamenty, kde by měla být používána intenzivněji a rovněž také je směřujeme na národní organizace na ochranu lidských práv. Pokud mohu, tak bych se podíval na analýzu situace v oblasti migrace. To není jen veliký problém z vašeho hlediska, ale je to rovněž něco, co velice znepokuje nás. My jsme se zabývali touto otázkou za rok 2017. Pracovávali jsme měsíční výkazy ohledně situace v 14 nejzásazenějších členských státech z lidskoprávního hlediska, Řecko, Itálie a tak dále. Podpora, šlo o podporu evropským institucím, ale i členským státům při posilování ochrany lidských práv v těchto státech. My jsme předkládali i právní stanoviska, zvláště tedy v kontextu roku 2017 a příslušného vývoje. K čemu jsme dospěli? V prosinci jsme zveřejnili, a ve zprávě se to i uvádí, zprávu, z, která obsahovala pět základních lidskoprávních otázek v oblasti migrace. To nejsou pro vás žádné novinky. Musím říct jednak přístup v některých členských státech k azylovému řízení, a projednání žádosti o azyl. Mimochodem, já vždycky říkám, to eh, se velmi liší. Tato situace se velmi liší v jednotlivých členských státech. Jakmile ale dojde k zajištění přístupu, tak je stejně azylové řízení problematické i na druhé či třetí instanci, co se týče délky řízení. Za třetí máme v některých oblastech problém s, s klimatickými podmínkami, ubytování žadatelů o azyl. Pak je zde otázka ochrany dětí. Ta se projevuje v různými způsoby na různých místech. Hodně eh, spoleháme na detenční zařízení, včetně detence dětí v některých oblastech. A krom těchto pěti problémů bych ještě chtěl zmínit dva dva další. Musíme posílit rámec eh, monitorování nucených návratů z lidskoprávního hlediska musíme být velice opatrní v této oblasti. Agentura se dané otázce věnuje za rok 2017 a musíme se snažit o dodržování lidských práv v případě těch velkých informačních systémů na hranicích EU a co se týče interoperability těchto systémů, potřebujeme zde získat eh, značnou technickou pomoc a musíme mm, zajistit řadu právních stanovisek této věci. A já bych rád výbor ujistil o tom, že se budeme této otázce nadále věnovat. Je to pro nás nadále prioritní záležitost. Když už hovořím o informačních systémech, tak bych se ještě dotkl šířeji informační společnosti. Domníváme se, že rychlý vývoj informační společnosti, což je záležitost, která panovala i v roce 2017, je v podstatě vynikající příležitost. Je to součást měnící se společnosti, která je plná potenciálu od léčby, onemocnění až po zlepšení interakce. Ačkoliv zde figurují značné výhody, tak zde figurují i velká rizika. A my ve své výroční zprávě hovoříme o iniciativě komise v roce 2017, zvláště pokud jde o eh, prevenci nenávistných pro, eh, projevů, kybernetických útoků, příprava na GDPR, což už je nařízení, které v tuto chvíli platí. Pak se zde věnujeme otázce e-privacy, pak se věnujeme určitým postupům na národní úrovni, které si vyžádaly naše pozornost. Následně bych tedy chtěl výbor ujistit o tom, že agentura je připravena věnovat se nyní tématu umělé inteligence z lidskoprávního hlediska. Já doufám, že předneseme v této oblasti užitečné podklady. Zřejmě na konci tohoto roku, na začátku příštího roku, chceme hovořit o tom, jak by lidská práva mohla mohla podpořit eh, tuto oblast, abychom eh, neměli možnost eh, ztrácet data, nesmíme zapomínat ani na souvislost s nařízením GDPR, rasismus a xenofobie. Bohužel v roce 2017 panovala situace, kdy se diskriminace objevovala proti menšinám na mnoha místech eh, ten obrázek nebyl některak slibný. Já se zaznamenáte, že v roce 2017 jsme zveřejnili hlavní eh, datasety princip minus 2 a zkušenost s diskriminací a obtěžováním. Nebylo to nic pěkného. Eh, zveřejnili jsme údaje k těm, kteří se sami označují jako muslimové, pak jsme hovořili o situaci Romů a o situaci Židů mohli říci, tak co se týče Romů, tak jsme v roce 2017 byli schopni věnovat více pozornosti rostoucímu jevu eh, proti cikánství. A v rámci spolupráce s tímto výborem jsme tuto otázku dále rozpracovali. A krom rasismu, xenofobie a diskriminace bych ještě řekl, že naše podklady nadále ukazují, že je třeba zde pracovat eh, mezirezortně je to konkrétně otázka žen. E, ž, že, ženy Romky se vedou hůře než muži Romové. Stejně tak je to u muslimů. A Poslední připomínka k roku 2017, průzkum EU-2 ukázal, že panuje velice nízká osvěta mezi dotčenými komunitami. Velice často totiž získávají zkušenosti, o kterých ani nevědí, že si mohou na ně stěžovat, že eh, ta situace není správná co agentura podniká v dané věci, aby reagovala na statistické údaje a na výsledky průzkumu. My se snažíme tuto práci podpořit, snažíme se pracovat, pracovat na vysoké úrovni v pracovní skupině proti nenávistným projevům. Ty výsledky práce by se měly zveřejnit v následujících měsících. Za druhé, provádíme průzkum židů ohledně antisemitismu. Budeme pokračovat eh, v rozpracování poznatků z EU minus 2. Budeme se věnovat otázce Afričanů. Velice brzy bychom měli zveřejnit příručku pro policejní sbory, a kterým bychom chtěli na pomoci v boji proti diskriminaci. Předposlední bod násilí na ženách. Rok 2017 ukázal určité eh, nepříznivé jevy. A my jsme měli radost, že komise si toto téma vybrala jako svoji prioritu, včetně násilí na ženách. A já bych řekl, že my jsme na tomto kolokviu eh, konstatovali, že dva, že eh, dvě stránky textu se týkaly femicidy, což je hrozné, že se takové téma vůbec objevuje. A náš řídící výbor vybral téma jedné eh, kapitoly pro rok 2018, téma lidskoprávního aspektu stárnutí v Evropské unii. My jsme toto téma vybrali, protože je znepokojivé, jak dochází k zneužívání mm, práv právě u starší populace. Diskriminace věková se jeví jako nejběžnější typ diskriminace v naší společnosti. Já bych zde ještě doplnil, že zde je zase potřeba vše vnímat průřezově. Opět ženy se vedou hůře než ženy. Muži mají penzi o zhruba 37 vyšší než ženy v Evropské unii. Takže tato kapitola se věnuje tomuto tématu a my si myslíme, že to není jenom obava z lidskoprávního hlediska, ale také z hlediska demografického. Jsme společnost, která stárne a starší lidé budou představovat stále větší podíl společnosti. V horizontu jedné generace tomu tak bude. A pak se snažíme eh, promítnout tuto problematiku i do dalších oblastí. Chceme rozměr věku vnímat na všech úrovních. A také pokud jde o agendu Evropské unie, tak vítáme pozornost, která je v, dlouhodobě věnována otázce, jako je pilíř sociálních práv a záběr na eh, realizaci směrnice o rovných právech. Pane předsedo, vážení členové, já bych řekl, že všechna stanoviska v této zprávě jsou k dispozici online ve všech eh, národních jazycech. Zpráva jako taková je k dispozici v angličtině. Děkuji. Děkuji, Michael. Já zde mám eh, francouzskou verzi. Je to recyklovatelný papír, to jsem zaznamenal nebudeme plýtvat časem, protože máme časy jenom do 17 hodin. Měli jsme se vyčlenit více času. Tedy, Kristýn, prosím. Mon intervention était destinée à monsieur... Ano. Takže já vám děkuji za ty zprávy, jsou tu, je tu několik základních okruhů a otázek. E, dodržování právního státu. Komise vyjadřuje potěšení. E, ano, jenom chviličku. Je tu problém s mikrofonem. Ne, problém se sluchátky tedy. Žádný problém. A to přitom ono dělá i digitální lidská práva. No, pokračujte. Takže jde o tu zprávu Evropské komise. První bod se týká dodržování právního státu, respektování právního státu, spuštění z článku 7 Polska, i když je, ještě je to daleko. A co s Maďarskem? kde rovněž dochází k nesprávnému uplatňování legislativy o azylu a další oblasti práva, která by mohla spustit tento článek proč k tomu nedošlo. A e, práva žen. Nesmírně ráda vidím e, a těší mě, že ve vaší zprávě práva, tedy útoky proti ženským právům jsou zmíněna. Dochází k e, takovému návratu do minulosti, pokud jde o sexuální práva, další práva. Bylo by dobré to v kontextu roku 2018 zohlednit, ale já myslím, že bychom měli mít hlubší úvahu ohledně toho, jestli by se dalo, dalo, dali zařadit tato práva do listiny základních práv, revidovat e, tuto listinu tak, aby byla zajištěna maximální ochrana žen eh, v oblasti sexuálních a reprodukčních práv všude v Evropské unii. A ještě poslední úvaha na dokreslení obrázku. Já nepochybuji e, eh, o, o vašem odhodlání Eh, hájit sociální práva, to oddělení eh, soukromé, eh, rovnováha soukromého a profesionálního života, ale co když vidíme, že v podstatě rada chce smést reálnou harmonizaci a dělat to rozhodnutí po, ne, po jednotlivých členských státech, což nabourává a rozřeďuje ten projekt, který, s kterým původně komise přišla. Okay, colleagues, sorry if you... Down here, it says we've got seven speakers in a par... Máme zde... Máme eh, zde 20 minut a Michael zodpoví dotazy, které budou položeny za těch 20 minut. Můžeme se tedy držet toho času, dvě minuty, prosím, držte se toho. Do pěti hodin musíme naši debatu skončit. Každý má maximálně dvě minuty. Dobré odpoledne. Znovu se setkáváme. Dnes, dopoledne jsme se viděli a vidíme se tady i odpoledne. Já se zamýšlím nad tím, že vy říkáte, že se nečiní dost, aby se podporovala osvěta na národní úrovni o obsahu charta lidských práv. To je pro mě udivující, protože to není přece jenom charta Evropské unie. To jsou základní principy jakéhokoliv demokratického státu Evropské unie. Pokud ty principy jsou stejně obsaženy v ústavě, tak jak to, že když se prosazuje ústavně právní pořádek, tak se neprosazuje dostatečně charta lidských práv. To je pro mě podivhodné. Můžete to prosím vysvětlit? Petr Niedermayer, prosím. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Samozřejmě bychom mohli položit celou řadu otázek, ale v zájmu stručnosti dvě otázky. Vidím zásadní rozdíl mezi členskými státy, když hovoříme o situaci lidských práv. V některých členských státech dochází k porušování lidských práv, základních svobod a pak jsou ale členské státy, kde je to v podstatě princip fungování státu, porušovat eh, lidská práva, diskriminace, nenávistné projevy, diskriminace menšin se dostává do státní politiky. Jak vidíte tu měnící se situaci v Evropě, v Unii? Tím nemyslím jenom v jednotlivých oblastech, ale obecně. Obecně, kdy se používá porušování lidských práv jako základ vedení politického procesu. Děkuji, Pítr. Já se všem omlouvám, měli jsme si na tento bod vyhradit více času. Jsou to velice důležité otázky. Za to se opravdu omlouvám. Barbara Spinelli má slovo jako další, prosím. Děkuji. Děkuji panu doktoru Vladinmu za odvedenou práci a za odprezentování zprávy. Mám dotaz na téma Itálie a zacházení s Rumy v Itálii. Ta situace je opravdu znepokojivá. Italská vláda prostřednictvím ministerstva vnitra prohlásila, že bohužel musíme si ponechat italské Romy. Bylo tam slovo bohužel si je musíme zde ponechat. Co tím mínil? To znamená, že Romové bez italského pasu budou vyhoštěni? To skoro vypadá, že se připravuje výzkum situace Romů v Evropě a pochopitelně takováto situace moc nenapovídá tomu, aby se vám e, pracovalo snadno. Celá řada lidí se ztratí a, a bude se skrývat a nebude se účastnit takovýchto konzultací. Rovněž se o, o, ohlásilo, že by se měli e, Mm, bourat eh, romské tábory. To je něco jako doporučení Evropské unie. Ono se to neprezentuje ani jako nápad Itálie. To je otázka i na adresu komise. Takovéto doporučení se zpracovalo na základě nějakých konkrétních podmínek, nějakých eh, ohledů na lidská práva? ex, bude existovat nějaká alternativa, kde, kam by se uchýlili obyvatele těchto táborů? Děkuji, Barbaro. Um, děkuji, zaznělo tolik eh, zajímavých dotazů, že já mohu svoji uh, otázku stáhnout. Ana Gomez. Ano, děkuji. Já se chci zeptat adaptovat na nové prostředí a sociální sítě a informační společnost. Eh, může, vy jste už hovořil o dopadech na lidskoprávní oblast. Můžete rozvést ještě dopady na něco, čemu říkáme eh, umělá inteligence? jelikož zde může být to lidské právní hledisko důležitější z hlediska případného totalitárního eh, výstupu. To je obrovská oblast. Vy jste, vy jste ji eh, trochu načal. Katarina Činiči, prosím. Děkuji, Claude. Dě, děkuji, pane doktore. Já bych se jen stručně zeptala na bod týkající se práv nezletělých. Zde jde o nouzi, ekonomickou nouzi, ale i nouzi v oblasti školství. Co se týče mladých lidí a internetu, tak je velice důležité si uvědomit, jak je chránit před eh, kybernetickou šikanu, která bohužel má velice často dramatické následky v případě nezletilých. Jak mohou eh, členské státy reagovat? A další téma násilí na ženách. My jsme v Itálii v roce 2013 podepsali istambulskou úmluvu a Úmluva se dostala do našeho právního řádu, ale bohužel stále ještě je těchto případů u nás opravdu hodně. Co můžeme podniknout eh, na legislativním poli? Určité kroky již byly učiněny, ale bohužel stále ještě panuje tato situace. Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Nikoli, tak já bych ještě jednou poděkoval Michaelovi a znovu bych zopakoval, že my zůstaneme v kontaktu, poslanci a poslankyně budou schopni se na vás obrátit i individuálně. Někteří z poslanců se zatím ještě na vás neobrátili, ale budou moci. Děkuji. Já um, odpovím otázky, které byly namířeny přímo na mě a nechám na zbytek na komisi. Pan Terry Camperus a jeho vnímání toho, jak zajímavé je, že nikdo vlastně nepropaguje chartu. Abych eh, vás vyvedl z omylu, nejde o naprostou katastrofu, já jsem tím nechtěl říct, že lidské státy nepropagují lidská práva. Tomu tak není. Propagují. Máme celou řadu členských států, které mají své národní akční plány v této oblasti, ale typicky to tedy navazuje na Evropskou umluvu o lidských práv a některé umluvy OSN, například umluva o právech dítěte. Takže tato konkrétní charta prostě nevzbudila takovou pozornost, kterou by měla podle našeho názoru. To jsem jenom chtěl říct. Eh, souhlasím s panem Niedermayerem, že dnes se v Evropě potýkáme eh, s fenomenem, kdy někteří čelní politici eh, vlastně berou útokem samotný koncept lidských práv. To je pravda. Ale to je jen takový výsek celkové reakce na realitu. A kdyby, když se mě tedy ptáte, co bychom měli dělat, jakožto aktér, který prosazuje lidská práva, já bych odpověděl, držte se zákona. Zákon je zákon. Není to volitelné použít zákon. Případy zneužívání dětí, ať, ať eh, tedy jsou ty informace odkudkoliv, je třeba podložit daty. Za, za čtvrté musíme eh, tedy jasně odůvodnit naše případy. Eh, musíme prokázat, že to, co děláme, přispívá k zlepšení klima, to ve společnosti. Musíme také více zaujmout veřejnost, protože veřejnost ztrácí zájem o lidská práva a to je něco, na čem bychom měli pracovat. A konečně musíme také budovat nová spojenectví, tak abychom eh, propagovali společnost, která je založena na respektování lidských práv. V tomhle ohledu má naše společnost velký potenciál, který vlastně není využit. Paní Spinelli, vy jste upozornila na prohlášení toho příslušného ministra. Já mám obavy, že cokoliv, co bude řečeno, vlastně naruší tu důvěru, kterou potřebujeme získat u romské komunity, abychom od nich eh, získali údaje, které pro naši práci potřebuje. Já doufám, že italská vláda si uvědomuje, že i z evropské kasy mohou Eh, proudit prostředky a informace o tom, jakými způsoby lépe chránit základní lidská práva romské komunity. A tedy naše agentura eh, tento vývoj bude sledovat velice pozorně. Paní Gomeš, eh, co bych vám mohl říct k práci agentury v oblasti big data, big data a umělá inteligence? Jediné, co vám v tuhle chvíli mohu říci, že my o tom víme, nezavíráme před tím oči. Velká část našich životů je nyní žita online a kdybychom eh, na to nereagovali relevantně, tak bychom byli stále více irrelevantní. Už tedy ta legislativa k profilování se bude snažit řešit problematiku algoritmu a to, že mohou být nasazeny za diskriminujícím, eh, s diskriminujícím záměrem. A pokud jde o zlepšení ochrany dětí, pokud jde o eh, kyberšikanu a pornografii po internetu, já vám musím říct, že nadále se budeme snažit v oblasti ochrany dětských práv, ale ne vždycky je to evropská kompetence, ne každý případ. Nicméně jsme Evropská agentura a budeme se tím zabývat. Pokud jde o násilí na ženách, Tady tedy na vás apeluje, abyste ratifik, apelujeme, abyste ratifikovali Istanbulskou umluvu. Celá řada členských států tak ještě neučinila. Sice dohodu signovali, ale neratifikovali a podpis eh, umluvy samozřejmě ještě nic neřeší. Pak je teprve třeba vyvíjet snahy v tom smyslu, aby byly odstraněny některé společenské předsudky a to bude ještě obrovský a náročný boj, který máme před sebou. Ale myslím, že ta situace je lepší než před pár lety. Děkuji. Děkuji velice. To bylo opravdu výstižné. Ano, já jsem kladla otázku zdali. Evropská unie připravuje nějaké prohlášení eh, k, té, k tomu komentáři k romské situaci v Itálii. Italská vláda totiž tvrdí, že je tedy eh, je to vlastně na příkaz Bruselu. Já jsem se Eh, téhle otázce nevyhýbala, ale mohu vás ujistit, že naše agentura rozhodně nikomu nedoporučuje vyhánění. Máme bohužel málo času na tuto debatu. Já jsem měl předvídat, že budete chtít debatovat i o některých zásadnějších tématech, ale hm, to se nepovedlo a já jsem docela frustrovaný, že jsme na takhle důležité téma vyčlenili pouze 45 minut. Každopádně vám děkuji za tyto otázky a nyní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 Chcete, abych reagoval jenom na otázky, nebo jestli máte rychlou odpověď na ty otázky, které tu padly? Euh, euh, jenom bych reagoval na ten stav ohledně tedy práv, právního státu. My jsme nastartovali postup článku 7 eh, ohledně situace v Polsku. A no, otázka je tedy, co se děje z hlediska situace maďarské. V tom maďarském případě tam je to trošku jiné. E, připomínám, že v té polské situaci první otázka, která byla nastolena, se týkala u toho ústavního tribunálu. To jsou situace, které jsou těžko postižitelné nějakými, eh, nějakými, nějakými eh, postihy. A v maďarském případě komise přijala několik postupů koordinovaným způsobem. A soudní, na soudní eh, dvůr dostal stížnost v prosinci ohledně toho nového zákona o občanské společnosti také ohledně eh, toho zákona o vzdělávání. A jsou to tedy v českou mává. pokud jde o právo azylu, tak tam rovněž máme k tomu zdůvodněné stanovisko, takže pokud by bylo možné se to, to řešit prostřednictvím řízení o porušení, tak rolí komise je to nějakým způsobem využít v případě, že situace nebyla Eh, do té doby vyřešena. V případě Polska tam šlo o reformu eh, ústavního systému a to je situace, která je trošku jiná. Pokud jde o práva žen, naprosto souhlasím. V mé prezentaci, tedy jedna z oblastí, kde jsme pokročili výrazně, kde jsme mohli nastartovat evropskou debatu. Tak to byla záležitost, která se týkala právě násilí na ženách, aby tam mohl vzniknout takový dynamický prvek. Samozřejmě, že máme nesmírně konkrétní záležitosti, istambulskou e, úmluvu, či jsou to ústavní otázky a záležitosti, abychom dospěli k co nejrychlejší ratifikaci. Ještě k tomu specifickému bodu modifika, modifikace té listiny základních práv, aby tam byla reprodukční eh, se a sexuální práva žen. Jak na to? To není nějaká debata teď, která by, kterou by bylo možno otevřít ohledně té listiny teď spíš víze, výzva není eh, nedostatek norem, ale účin, jejich účinná implementace. Čili jde tu o eh, prosazování, o schopnost eh, implementace těch norem té charty. Je to skutečně velká výzva a agentura nám v tom také výrazně pomáhá. Je, bude to brzy 10 let od doby, kdy je jako listina eh, závazně platná. A jde o to, jak to vyřešit na národní úrovni. To je téma pro nás, pro všechny, protože ta práva existují, ty normy existují. Skutečný problém je jejich účinnost. V roce 2017 jsme, myslím, výrazně pokročili pokud jde o to, jak pomoci členským státům eh, lépe eh, nějakým způsobem ošetřit tato práva, která jsou z listině. Potřebujeme občanskou společnost, která je svobodná, dynamická a tak dále. A tady je jedna ze základních otázek, která se bude rýsovat i v nadcházících týdnech. To je další víceletý rámec kde, jak víte, jsou další programy, které mohou být zásadní na podporu občanské společnosti. Program o právech a hodnotách a program eh, spravedlnosti. Čili mít ta platná práva, eh, práva, která jsou účinná, mít občanskou společnost, která je živá. Pracujeme také na přípravných eh, opatřeních, které žádá parlament aktivně na tom se tím zabýváme, aby bylo jasné, jestli můžeme nějakým způsobem pomoci v aspektu jaksi eh, konkrétního stíž, soudních řízení, eh, konkrétních procesů, abychom mohli využívat eh, soudní řízení efektivním způsobem. A přípravné a přípravné opatření jsou pro nás nesmírně užitečná. Protože práva, v právech také jde o to, aby byly správní orgány, které dobře fungují. Je tu síť eh, těch eh, o, jak ochránců eh, dětí v kontextu migrace. Vytvořili jsme evropskou, celoevropskou síť svěřenecké péče o tyto děti. Um, že to je jedna z iniciativ, které národním orgánům umožní lépe spolupracovat. A závisí to také na národních soudech, kromě tedy té maďarské situace, tak v rámci evropského semestru jsme nastartovali politiku, která se snaží povzbudit členské státy, aby zlepšili nezávislost justice, kvalitu justice, účinnost justice. Parlament schválil usnesení o EU Justice Scoreboard, což bylo také velice pozitivní. Tolik stručně. Emanuele, to je taková moje osobní připomínka. Já se za to omlouvám, my jsme to opravdu špatně načasovali, máme na to 45 minut a to je opravdu tedy špatný timing. My vás pozveme znovu na trošku výhodnější dobu. A děkuji za pochopení. Kolegové, nezapomínejte, že tlumočníci od, tedy odcházejí okamžitě v 18.30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 Máme na to 45 minut a budeme řešit usnesení k Maďarsku, odstavec 10. Parlament eh, žádal náš výbor, aby zahájil specifické řízení a požádal radu, aby zakročila v souladu s článkem 7.1 smlouvy a, pravid- a pravidlem číslo 83 my jsme 26. dubna obdrželi návrh této zprávy, k tomu bylo předloženo 263 pozměňovacích návrhů a datem pro předkládání pozměňovacích návrhů bylo 15. května. Od té doby zpravodaj a stínový zpravodaj pracují na tom, aby dosahli schody. Takže vzhledem k tomu, kolik máme málo, jak málo máme času, hned zahajuji diskuzi k předloženým pozměňovacím návrhům. Nejprve tedy pohovoří zpravodaj, má na to až 10 minut. Thank you, chair. Uh, chair, while we're working on a... Uh, Děkuji. O finálním znění zprávy se bude hlasovat příští pondělí 25. A nejenom my pracujeme, ale také maďarský parlament, zasedal, dnes schválil změny ústavy, nový zákon a předložil nového, návrh nového zákona k nevládním organizacím. Obojí prošlo. Je to tedy docela nešťastné načasování, že ve chvíli, kdy slavíme Světový den migrantů, jsou práva Maďarů přispět k lepšímu zapojení migrantů do jejich společnosti omezována. Ale ve světle těchto hlasování požádám své stínové stravodaje, aby ještě počkali. Rádi bychom totiž aktualizovali eh, ty eh, kompromisní pozměňovací návrhy, na kterých jsme se již dohodli tak, aby bylo jisté, že ve chvíli, kdy v pondělí eh, hlasujeme, je to tedy co nejaktuálnější. My ještě musíme ověřit všechna ta fakta, to, jak dopadly jednotlivé, jednotlivá soudní řízení, co si o tom myslí výbory Rady Evropy a další zdroje. A to je důvod, proč doposud tedy nebylo možné zahrnout například odkaz na změny v ústavě, ale teď už víme, že k tomu opravdu došlo a můžeme to zapracovat do naší zprávy. Také k tomu hlasování dnes. Tento výbor před pár týdny požádal písemně maďarský parlament, aby odložil hlasování o zákonu o nevládních organizacích Poté, co eh, tedy Rada Evropy zveřejní finální zprávu vyšetřovací komise k této věci. To byl poměrně skromný eh, požadavek. V podstatě jsme jen chtěli, aby maďarský parlament respektoval eh, Radu Evropy jako instituci a nepovedlo se. A teď tedy k těm pozměňovacím návrhům. Opravdu jich 263 a v průběhu posledních dvou týdnů jsme se snažili jich co nejvíce skombinovat do kompromisních návrhů. Uzavřeli jsme 15 kompromisních návrhů. Například jsem zlepšila formulaci eh, tam, kde jde o boj proti antisemitismu, protože skupina kolegů, a to tedy napříč všemi stranami, k tomu předložila připomínky, takže to jsem přepracovala. Také jsem se snažila uspokojit poznámky těch kolegů, maďarských kolegů z řad EPP, protože celá řada těchto pozměňovacích návrhů se týkala víceméně obsahu a já nechci přijít o možnost opravit naše formulace a fakta. Takže i toto bylo zahrnuto, nicméně někteří z těchto kolegů to nepovažovali za dostatečné. Takže jsme to řešili ještě samostatně, tak aby tedy ten obsah se zprávy nezmizel, ale zároveň tedy naši maďarští kolegové doma nebudili dojem, že byli ochotní ke kompromisu. To je v podstatě všechno, pane předsedo, co k tomu mohu říci. Já jsem si pozorně vyslechla kolegy, ale myslím si, že moji stínoví zpravodajové se necítí opomíjeni a konečně ještě já jsem si také zvolila, že budu pracovat pouze na základě informací z oficiálních zdrojů, ne tedy těch takzvaně nevládních organizací. Takže ty kompromisy, které jsou na stole, citují pouze mezinárodní uznávané instituce, nikoli instituce občanské společnosti a tam, kde tedy budeme hlasovat odděleně, vás žádám, abyste tuto skutečnost vzali v úvahu. Může nám to usnadnit jakékoliv další debaty, protože už tedy nemusíme debatovat o tom, jestli šlo, jestli šlo o nějaký podjatý zdroj nebo ne. Musíme skončit 17.45, ať už dojde Eh, k čemukoliv. Máme dlouhý seznam řečníků a nyní tedy dám slovo stínovým zpravodajům, kteří prostě musí promluvit. Eh, then we go to the speakers list. The speakers list will finish at v 17.45 tedy eh, odcházejí tlumočníci, poté nebude tlumočení. Nejprve za EPP. Eh, hej, Adame, ona mluví francouzsky. Ale tlumočníci nám říkají, že mohou plasovat až do 18.30, takže nemůžeme být tak vystresovaní. Máme do 18.30. Yeah, if you want to speak on the drugs agency. Jestliže chcete hovořit po eh, zprávě MDCCA, e tak je to relevantní, nevadí. Za EPP. Pan Bony jako stínový zpravodaj máte dvě minuty. Děkuji velice. Jménem Roberty Mecola, která musela odjet, chci, chci poděkovat panu předsedovi. Je evidentní, že tato zpráva je opravdu mimořádně zajímavá pro naši skupinu. Absolutní většina pozměňovacích návrhů byla předložena našimi členy. Mnohokrát tedy Eh, by zněly různě, ale pondělní hlasování na půdě Libe dá příležitost všem členům výboru, aby vyjádřili své stanovisko k této zprávě. To je také důvod, proč jsem trval během zasedání stínových zpravodajů na tom, abychom hlasovali odděleně k některým klíčovým pozměňovacím návrhům, tak aby to tedy opravdu bylo možné. A tady chci poděkovat zpravodajce a všem stínovým zpravodajům, kteří to umožnili. Děkuji. Já jsem na seznamu řečníkům, ale nevím, jestli teď můžu něco říct. Ne, dobře. Tak to radši dodejte teď. Nemůžete, mluvit dva, nemůžete vystoupit dvakrát. Takže velmi stručně děkuji zpravodajce a chci říci, že to stanovisko nejde proti Maďarsku jako zemi, jejich občanům, společnosti. Jde o maďarskou vládu, která porušuje celou řadu pravidel a tady musíme být striktní. A nejnovější rozhodnutí, o kterých jsme se dozvěděli dnes, Eh, to je ten legislativní balíček s, nás, s názvem Zastavte Soroše, který byl dnes prodiskutován a odhlasován, aniž by bylo možné počkat si na závěry eh, Benátské komise, tedy Venice Commission. Já jsem hovořil eh, hovořil s místopředsedkyní vlády Maďarska, která mi slíbila, že na výsledky tohoto šetření počkají, ale ne, přesto se dnes hlasovalo ale myslím si, že je velice nebezpečné trestně postihovat bezdomovactví a také tedy eh, trestat nevládní organizace, které pracují s migranty a uprchlíky nadměrnou daňovou zátěží. Musíme vyslat jasnou zprávu maďarským obyvatelům, občanům a maďarské občanské společnosti, že něco takového nepřipustíme. Děkuji, pane předsedo. Trvalo docela dlouho, než jsme dospěli k tomu, že máme hotovou zprávu, o které můžeme hlasovat. Důvod k tomu spočíval v tom, že vlastně všechny ty informace bylo třeba ověřit, to zdali jsou skutečně protiprávní nebo ne jinak bychom nemohli dojít k platným závěrům a já musím říct, že ten celý proces byl otevřený, transparentní a že všechny ty různé argumenty byly vyslyšeny. Považuji přístup zpravodajky za velmi důležitý. To, že se tedy omezila pouze na oficiální zdroje, žádné, nejsou tam tedy žádné odhady situace, posouzení a podobně. Všechno je podloženo důkazy. My jsme vedli velice intenzivní diskuze na zasedáních stínových zpravodajů. Ta eh, atmosféra však byla věcná a já chci poděkovat zpravodajce za to, že postupovala velice systematicky a zároveň také inkluzivně a pokusila se zohlednit všechny argumenty a protiargumenty. To je dobrá známka toho, že ten parlamentarismus na evropské úrovni stále žije. Děkuji za EKR. Děkuji. Jde o politickou polem, polemiku, která ještě prohloubí krizi eh, v Evropské unii a rozdmíchá plameny toho konfliktu. Myslím, že toto stanovisko je naprosto nezodpovědné a dokonce je to tedy vlastně takový záměrný eh, pokus uh, nerespektovat um, demokracii našich zemí. Michal Bony řekl něco, co mě hodně překvapilo. Řekl, že útok na Maďarsko není útokem na maďarské obyvatele, ale o čem tady vlastně mluvíme? Jakýkoliv národ má právo vést si svou vlastní politiku, dospívat k vlastním závěrům, to je demokracie. V Maďarsku je opozice, když se vám to nelíbí, můžete změnit vládu, ale demokracie funguje jen když se vzájemně posloucháme. Otevřenost vůči argumentům toho druhého ze strany maďarské vlády Nechápu, jak tedy může zpravodajka říct, že byla otevřená. A pro mě je tedy tento přístup nepřijatelný. Tato zpráva zmiňuje, vlastně obsahuje celou řadu útoků na demokratické postupy na úrovni maďarského státu. Například v bodě 7 kritizujeme za to, že změnili ústavu. Bod 10. Tady litujeme toho, že maďarská vláda provedla celospolečenské konzultace. Jak můžeme něčeho takového litovat? Já si myslím, že většina Evropské unie by měla vystoupit proti tomuto dokumentu, protože eh, tady existence tohoto dokumentu jen zhoršuje situaci v Maďarsku i v Evropské unii znamená to, že tedy vlastně Evropskou unii přestanou členské státy brát vážně. Louis Michel. Tedy za, za Louis Michel. Děkuji vám, děkuji eh, zpravodajce za eh, veškerou odvedenou práci a já eh, dodržím její žádost nepodpořit odkazy na nevládní organizace jako zdroje ale je to trošku takové zvláštní, že tam Orbán má říkat, co je nez, nezávislý zdroj a co není, co je neutrální a co není. To budeme používat autocenzuru. Začínám z toho dostávat takový pocit. Proč tady s tímto souhlasíme, aby byly nevládní organizace jaksi podezřelé a podobně. Um, Víme o kampani proti Sorošovi. Ale jsou ještě jiné, jiné eh, strany, které dostávají různé zdroje. Měli bychom eh, přeskoumat, jaké politické eh, strany dostávají například financování od Steva Bannona. Některé jsou FKR. E Já bych o tom chtěla vědět více. Pan Orbán se také se Stevem Bannonem kamarádí, takže možná by měl být taky transparentnější. Děkuji a zague. NGL Marie Kristin Veržia. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaj, která tady prokázala eh, skutečnou trpělivost v průběhu celé této práce. Přiznávám se, že já bych si nezachovala tak, eh, takový klid jako ona. Pokud chceme pokročit, musíme se snažit, aby nám nebylo co vytýkat. Řeknu to Sofii. Já jsem se zřekla řady svých pozměňovacích návrhů. Když vycházíme z oficiálních zdrojů, máme větší šanci Eh, nebýt spochybnitelní. Jak k tomu, že jsme integrovali většinu poznámek, které nám řekl například Fidesz, pokud jde o pozice maďarská další připomínky, protože já si myslím, že skutečně to tak je, že eh, tímto způsobem můžeme být důvěryhodnější. Je to samozřejmě velice složitá záležitost. A ještě chci říct, že to není nějaký protimaďarský text. Kritizovat vládu neznamená kritizovat zemi. To platí pro Maďarsko stejně jako pro, nějakou jinou, pro jakoukoliv jinou zemi. Nepřed, nepředložila jsem na opozňovacích návrhů. Ale podělala jsem se na těch kompromisech. Když, připo, když přistoupíme do Evropské unie, tak přistupujeme jako koreckým kritériím. To nejsou jen ekonomická kritéria, ale také příslušnost k určitým hodnotám, kterým se říká právní stát, demokracie. Znamená to respektovat opozici ve všech podobách. Že demokracie to není jenom právo většiny, ale to je také o tom, že respektujeme všechny názory. A, a já se bohužel obávám, že ta tendence, která se teď objevuje, je eh, zkrátka, se objevuje napříč celou Evropskou unii. A s politováním konstatuji, že eh, to, ten zákon proti nevaním organizacím byl přijat bez zohlednění uh, jiných názorů. Je to jakýsi konfucianismus, který není vlastní jen Maďarsko, ale Maďarsko je v tom dál je tu snaha asimilovat eh, eh, a já si myslím, že je to velice vážné, že se byl zvolen zrovna dnešní den, eh, den Mezinárodní den uprchlíků pro přijetí tohoto textu ve vztahu k organizacím, které uprchlíkům pomáhají. Děkuji. Nemám žádné, nemám tu žádní stínový zpravodajové se nepřihlásili o slovo, takže rovnou poslanci ale prosím maximálně dvě minuty. Pan López Aguilar, dvě minuty. Mm, ještě méně. To je velmi spolitizované. Ale moje otázka je technická. To se dá odpovědět čistá fakticky. Po kompromisech je v tom znění cokoliv, co počítá s možností jakéhosi upgradeu této eh, rané fáze postupu článku 7 Evropské unie. Z odstavce 1 dál, čili na, k odstavci 2, je v tom znění cokoliv, co eh, naznačuje tuto perspektivu, je dobré dávat eh, otázky zpravodaji. Děkuji, pane Lopes Aguilar. Kinga Gal. Děkuji vám, pane předsedo. Spolu s kolegy z EPP z Maďarska jsme předložili 130 pozměňovacích návrhů, asi 50% všech pozměňovacích návrhů. Právě pan Argentiny. Ten vysoký počet pozměňovacích návrhů měl ukázat, že postup článku 7 prostě ne, tu nemá žádné místo. Že tam mnoho faktických chyb, nedorozumění, nepochopení, omylů, zaujetí, zavádějících názorů. A o tom na, naše pozměňovací názory, jsou, návrhy jsou. Paní z Argentiny některé věty z těchto pozměňovacích návrhů převzala, ale nějak tím nezlepšila text. Jen ho změnila, ale ani nenapravila ty faktické chyby z toho svého vlastního textu. Už je tam prostě jednoznačný odsudek. Ona jen použila některé naše pozměňovací návrhy jako k kosmetickým změnám, určité fragmenty použila, takže může říci, že naše pozměňovací návrhy vzala v potaz, ale my s tím nesouhlasíme, proto jsem jí žádala, aby to nebylo dáno mezi kompromisy. Mohu vám také říci, že po té, co jsem viděla kompromisní návrhy, tak eh, zpráva stále hovoří o řadě případů, které už byly uzavřeny maďarskou vládou Evropskou komisí, například ochrana údajů a ještě další věci, kde Evropská unie nemá kompetenci, kde členské státy mají plnou kompetenci a kde to neovlivňuje žádné hodnoty Evropské unie. Například ženy jsou ukázány jako matky v, v, v maďarských učebnicích. Já jsem na to hrdá, mě to nevadí. Nebo minimální penze. Nové eh, členské státy se, svou, se svojí historickou zátěží, když se podíváte na tu malou úroveň minimální penzí, no můžete rovnou začít článek 7 proti všem. To je arrogantní. Já si nemyslím, že pokud jde o řízení pro porušení, že by na tom Maďarsko bylo zas o tolik lep hůř než jiné členské státy. Statistiky našeho e, soudního systému jsou průměrné z evropského hlediska. Není tu e, z faktického hlediska nic, co by podpořilo zprávu paní e, z Argentiny. Děkuji. Já jsem z té, že z téže země, ale dva poslanci z téže země mohou mít velmi roz, různé názory na stejnou zprávu. Já eh, má, se domnívám, že zpráva paní z Argentiny je vyvážená, objektivní. A z tohoto důvodu jí chci vyjádřit vděčnost i stínovým zpravodajům. Paní z Argentiny má pravdu, když zohledňuje poslední vývoj já si nepřeju zacházet do podrobností, ale to, co přijal dnes odpoledne maďarský parlament, jednoznačně ukazuje, i kdyby byly před do té doby nějaké pochybnosti, tak teď už je jasné, že není žádná demokracie v tom smyslu slova. Je to pouhá tyranie většiny. A takže z tohoto důvodu se domnívám, že je potřeba zdůraznit, že to, co tu máme, je vyvážená objektivní zpráva. Tato zpráva je o maďarské vládě a ne o maďarské společnosti. Ale existuje ještě jiné Maďarsko, kromě vlády. A já jsem hrdý na to, že zastupuji toto jiné, odlišné Maďarsko, které e, představuje e, demokracie a liberální hodnoty. A nechce budovat žádný neliberální stát nebo konzervativní křesťansko-demokratický stát. Děkuji. Děkuji, paně eh, Děkuji vám, říká paní Kudrická. A já chci rovněž poblahopřát paní zpravodajce. Já se domnívám, že ten kompromis, který vypracoval, je velice vyvážený. Já blahopřeji k tomu vašemu otevřenému přístupu a chci zdůraznit, že si všichni uvědomujeme, že nás čeká docela nelehké období v Evropské unii. Populismus je na vzestupu. Měli bychom však také říci, že v mnoha zemích um, tento růst populistů vyplývá z toho, že oni všichni vzhlížejí k maďarské vládě. Podle mého názoru je například v Maďarska dobře vidět, že to, co vláda dělá, je v rozporu s čímkoliv, co je v článku 2 smlouvy. smlouvy. Je tu skutečná protievropská kampaň, která v Maďarsku probíhá. A stále více se sem vláda přibližuje přístupu Ruska oproti přístupu Evropské unie. Bohužel i polská vláda to také vzhlíží k maďarské vládě. Je tu jednoznačně postup proti polské vládě na základě článku 7.1. Totiž by bylo na místě zahájit prvné řízení i proti maďarské vládě. Děkuji, Ana Gomes. Děkuji velmi stručně. Jen chci poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za velice vyváženou zprávu a za to, že sformulovali, jaký je náš, eh, jaká naše povinnost eh, k tomu strašnému vývoji v Maďarsku. Zvláště tedy s ohledem na to, co se stalo dnes, to je opravdu ostuda, to vrhá ostudu na nás, na všechny. V Evropské unii. Takže plně podporuji to, co bylo řečeno. Není to proti Maďarsku. Není to proti uh, maďarskému lidu. Ale to pouze na podporu těch, kdo odolávají, kdo hájí demokracii, eh, základní eh, evropský způsob života proti fašistům. Olivier Roka. Děkuji, pane předsedo, to bylo přesně na čase. Já nebudu reagovat na to, co říkala moje uznávaná kolegyně paní Gomez v této sněmovně, ale vyjádřím se ke zprávě paní Sargentiny. Nevím, jestli to bylo proti maďarskému lidu. Kdyby ne, nebylo by to plné dvojího metru a nebránila byste nelegální obchodníky s lidmi? Byla byste ráda za to, že se něco takového odehrává v Maďarsku? Důvod, proč jsem stáhla pozměňovací návrh, byl v tom, že jste tam zapracovala můj bod, ale hned vedle jste zapracovala něco, co mnohem víc stižilo situace lidí v Maďarsku a snahu pochopit situaci v Maďarsku. A nakonec to znělo tak, že moje pozměňovací návrhy nebyly dost dobré, když jsem musela doplnit další text a proto jsem to nepodpořila. A ještě jedna věc. My nejsme proti neziskovým organizacím. Já věřím, nebo je, my, my věříme že vy jste se neodvážela zapracovat názor neziskových organizací. A problém je v tom, že některé neziskové organizace nezastupují žádné lidi a nedělají svoji práci profesionálně, netvoří žádné místní průzkumy a výzkumy, ne, nezabývají se aktuální situací na místě a životem lidí. A tak bych eh, ráda, abyste zvážili jízda hlasovat pro tuto zprávu příští pondělí. Děkuji. Mám zde ještě dvě vystoupení mimo Libe za SAD pan Zany. Děkuji. Pane předsedo, dovolte mi vyjádřit se části debaty, která se zabývala otázkou demokracie. Osm let tomu je. Investice byly ohromné do vymývání mozku maďarské populace. Jak říkal pan Dieter Müller, nejde jenom o základní podmínky demokracie, které eh, byly jaksi opomenuty, ale stát se tak snaží prostřednictvím státem kontrolovaného tisku, že nakonec pro obyvatele je naprosto nemožné získat eh, spolehlivé informace. A to je jeden z důvodů, proč znovu zvolili Orbána Fidese s tak velkou většinou. Myslím si, že bychom měli vyjádřit solidaritu Evropy a druhá věc se týká balíčku Stop Soros. Je třeba říci jednu věc naprosto jednoznačně. Nejde o to, že bychom chtěli nějak zastavit pana Sorose, to vůbec ne. Jde spíše o to, využít strachu maďarské vlády a použít to jako výmluvu, proč omezit svobodu tisku, svobodu projevu. A to nám připomíná ty nejtemnější etapy historie. Situace je v podstatě mnohem horší, než jak to zní z této zprávy. Děkuji a prosím pana Zajera. Děkuji. Já nejsem členem výboru Libe, ale předložil jsem řadu pozměňovacích návrhů. Váš výbor je něco jako obžaloba. Eh, tato zpráva tohoto výboru je něco jako obžaloba. Máme film Petra Bača Svědek je to film o absurditě stalinské doby a na jednom místě tohoto filmu zamění eh, soudní úředník eh, obžalobu a rozsudek. A to se zde přesně děje. Jste jednak eh, státním zástupcem a jednak soudcem. Vy odsoudíte maďarský lid a maďarskou vládu. Nejméně by se mělo učinit to, že bychom měli dostat prostor se hájit. To minimálně. Slyšeli jsme zde námitky proti objektivitě ty zazněly v průběhu debaty. Deset lidí se vyjádřilo proti Maďarsku, tři se vyjádřili pro Maďarsko. A ti, kteří hovořili proti, tak ti hovořili 22 minut a ti, kteří eh, hovořili ve prospěch, dostali 8 minut na reakci. Takhle to vypadá, pane předsedo? Takhle vypadá spravedlivý proces? Ve vaší zemi by to prošlo? A nejde jenom o proces samotný, který bych namítal, ale rovněž namítám obsah zprávy. Vy neustále hovoříte o právním státě. Každá druhá věta obsahuje tento institut. Dovolte mi připomenout, co to vůbec znamená. Právní stát znamená, že chování obyvatel se neřídí nějakou nahodilostí, ale spíše zákonem a to by mělo platit ve výboru Libe. Vy byste se měli těmito mantinely řídit, měli byste se řídit mantinely smluv. A pokud je otázka, kde Evropská unie nemá kompetence, tak nemůžete prostě navrhovat sankce. A tento text obsahuje spoustu věcí tohoto typu jako zavření eh, vydavatelského domu, málo žen eh, v maďarském parlamentu a tak dále. V této věci nemá Evropská unie vůbec žádné kompetence, takže proč se vyjadřovat neustále o právním státu? Vy se chováte úplně stejně nahudile jako ti nejhorší diktátoři a je mi to opravdu líto, že, že v podobném duchu vystoupili i polští eh, poslanci. Co se týče kompetence, nechcete ty hlouposti trochu rozebrat? Počkejte, je to výbor Libé, Evropský parlament. Každý, kdo chtěl hovořit, měl možnost vystoupit my tady nemáme rovnice na to. Pokud máte někoho, kdo by chtěl vystoupit v podobném duchu, tak můžete ho pozvat, pokud někdo takový je. My, jsme, my se chováme demokraticky ve výboru Libe, já opravdu nevím. Možná to ani neskoušejte. Neskoušejte to, vrátíme se zpátky ke zpravodaji, budeme chtít celou otázku schrnout. Ne, ne, ne Pane předsedo, děkuji. Zaznělo několik otázek a já bych je ráda zodpověděla. Pan Rakela se ptal, zda v tom kompromisu se objevuje nějaká možnost zda je dána možnost přejít od odstavce 7.1 na 7.2 a odpověď zní nikoli, protože parlament nemá právo takto postupovat a ráda bych apelovala na kolegu a jeho kolegy, že Jde o hlasování, které proběhne příští týden v tomto výboru. Navíc se budeme muset hlasovat v plenárním zasedání a v plenárním zasedání bude potřeba dvoutřetinová většina, takže prosím, nejprve si vyhodnoťme toto tvrzení. O co zde jde? My se snažíme tuto otázku předložit radě a přimět radu k činnosti. Já se omlouvám, ale tahle možnost zde opravdu není dána. Já to prověřím později, ale pokud jde o to, co říkala paní Jurouka, tak to se nemělo uvádět do kompromisu, protože to vás poškodilo doma, ten kontext tam nebyl. A vy teď říkáte, že jste to stáhla, mě to nevadí, ale prosím, dejte mi svoje stažení písemně, abych mohla vyjmout i zbytek, i ten kontext. Paní Gal, které jsem pomáhla úplně stejně, v podobném duchu, pokud předkládáte pozměňovací návrh, 130 pozněcích návrhů a to obsažných. Nemůžete předpokládat, že ten obsah bude potom úplně ignorován. Tento systém funguje, panuje a já jsem vám napomáhala, stejně jako ostatním a proto bych vás žádala, abyste si to probrala s paní Kudrička, pokud se vám nelíbí formulace ohledně žen v maďarské společnosti. Já jsem paní Kudriča v obdobném duchu pomáhala. A ještě si myslím, že zde panuje určité nedorozumění, co se týče rozsahu zprávy. Já už jsem to říkala a v usnesení se to objevuje také naprosto zřejmě. Máme zde sdělení komise z roku 2003. Proti tomuto sdělení nikdo nikdy nebyl a zde se už formulovalo, že se snažíme eh, o širší kontext než jenom legislativa Evropské unie. Takže pokud říkáte, že to je něco, co nám nepřisluší, když se to tak přeložím, tak vlastně nemáte pravdu. Děkuji všem a těším se na hlasování eh, v pondělí. Děkuji. Tímto uzavírám debatu. Děkuji vám. Pan Žurek, vy hodně uh, tleskáte. Pokud je to procesní otázka, tak uh, máte slovo. Ano, je článek 11 jednacího řádu. Zde se zcela jasně uvádí, že poslanci se mají vzájemně respektovat v rámci debaty parlamentu. A to platí i v našem výboru. Nikdo by neměl pronášet cokoliv neúctivého či xenofobického, xenofobního. Já myslím, že to nejhorší, co zde zaznělo, je, že e, jsme hrozní. Nelze ovšem říci, že se chováme jako fašisté. Já myslím, že bych se na takto silnou formulaci mělo reagovat. Takže ano, je to procesní otázka a já bych rád, aby všichni při zasedání dodržovali článek 11. Vaše procesní otázky mají skutečně problém s eh, načasováním. Paní Gomeš tohle řekla už dávno a vaše vystoupení se odehrálo v době, kdy jsem eh, zase hovořil s jiným kolegou o jeho připomínce, pokud jste chtěl reagovat na paní Gomeš, tak jste měl reagovat v tu chvíli a ne teď. Je to opravdu hrozné načasování a navíc my eh, zde máme určit, určité, určitý sklus a myslím, že nemůžeme tuto otázku ani v tuto chvíli řešit. Poznamenal jsem si, je to docela vyhrocená debata. Uh, jednu věc ale neakceptuji a myslím, že bychom se měli zájemně respektovat a chtěl bych říct kolegovi, který není členem výboru. My, jsme, my se zde chováme opravdu spravedlivě, každý je vyslyšen a každý může vystoupit, to je pro mě velice důležité a chci, aby to všichni věděli, že se chováme spravedlivě a vyslyšíme všechny, vyslechneme si všechny názory a děkuji vám za kázaň, vážení kolegové. V tuto chvíli přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Eh, je to bod 24 eh, monitorování konzumace a dra- drog a závislosti na drogách, pokud zůstáváte, tak prosím odcházejte, eh, odcházejte tiše. Hi. Hi. How are you doing? Uh... Ti, kteří zůstáváte, prosím, a říkám to pokaždé, když přichází mezi nás ředitel agentury pro dohled nad drogami. Pokud eh, zůstáváte, prosím, zůstaňte, budu rád. Ostatní, pokud už diskutujete, tak prosím opustíte sál, ať se můžeme věnovat zprávě agentury. To poslední bod na programu dnešního zasedání. Díky bohu, opravdu to byl už dlouhý den. Je to zpráva za 7. června, která eh, předkládá nástěn situace v 20 státech v Turecku a Norsku. Máme zde sjednocenou 30 zpráv z různých států. Já už tuto chvíli dávám slovo panu Guzdílovi, který je ředitelem agentury. Jeho prezentace bude relativně krátká a následovat budou otázky. Myslím, že tohle je opravdu tak důležitá oblast a vždycky říkáme nakonec, že co se týče viditelnosti, tak je to otázka zanedbávaná. Dramatický eh, efekt je zde zcela nespochybnitelný a navíc na toto téma probíhá významná politická debata. Takže to jen úvodem a opravdu se těším na informace, které jste zaznamenali od posledního setkání. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem velice rád, je to pro mě velkou ctí, že vám mohu odprezentovat přehled situace od poslední zprávy o situaci eh, už jste obdrželi podrobné informace v balíčku, já se budu soustředit pouze na nějaké nejdůležitější body celé zprávy. A také stručně nastíním výkonnost a výsledky agentury za rok 2017. Tedy za prvé, jak už uvádíme ve zprávě, došlo k navýšení dostupnosti u kokainu v Evropě a navíc čistota kokainu je vyšší. A myslím, že stojí za to uvést, že kokain prodávaný v Evropě se vlastně za poslední deset let dostal na nejvyšší úroveň čistoty. Ty vzorce chování a užívání se eh, však liší. My jsme mm, zpracovávali analýzu v 31 městech z odpadových vor, vod a obsahu kokainu a ten obrázek je poměrně smíšený. Musíme také brát v potaz, že v, na ambulancích je kokain druhou nejužívanější, nejčastěji zjištěnou eh, drogou u pacientů přijatých na pohotovosti. A pak v některých městech, třeba v Londýně, zjišťujeme, a plyne to i z jiných studií, že zkrátka dochází k vyšší konzumaci kokainu to se promítá i do vyšší potřeby lékařské péče. Obrázek ještě není úplně kompletní, ale to je jeden z důvodů. Jedním z důvodů může být, že člověk, který užívá heroin, tak je určit ta určitá delší doba od okamžiku zahájení konzumace do prvního okamžiku potřeby léčby. U heroinu je to 8 let, ale u těch sociálně integrovanějších, to může být i u kokainu podobné, takže není až tolik překvapivé, že jsme zaznamenali tento nárůst. Máme zde však v Belgii, v Antwerpách v roce 2016 zaznamená naprosto jasný nárůst kde došlo k největším případům zadržení kokainu v Evropě. A je to poprvé, kdy to není Španělsko, jako tomu bylo v předchozích letech. Druhé zjištění, k němuž jsme dospěli na další průsvědce, myslím, že na následující průsvědce, ano, zde zaznamenáváme obavy ohledně výroby drog v Evropě. Opět ten obrázek se rok od roku mění. Co je však již známo, je to, že Evropa je silným producentem MDMA a extáze. Zjistili jsme za poslední roky řadu laboratoří, kde se eh, tyto eh, látky vyrábějí a není to jenom extáze pro evropský trh, ale je dokonce vyvážena do Spojených států a do dalších regionů světa. Zdá se, a my nevíme přesně, co to znamená. Je to poměrně novinka, že kokain a heroin se zpracovává v poslední fázi v EU. Čas, často to bývá morfium, které bývá uh, přepracováno na heroin. My to musíme sledovat spolu s Europolem s tím, že je zde tlak na dostupnost eh, chemických prekurzorů. Tlak orgánů činných v trestním řízení je zde docela silný. Může to být organizovaný zločin, který se snaží ten přístup k jednotlivým látkám diverzifikovat a snaží se produkt přiblížit místu, kde se daná látka užívá průmyslově. Co je další novinkou, a to jsme opět zaznamenali, jsou laboratoře vyrábějící nové psychoaktivní látky s tím, že tyto látky standardně přicházely z Číny, v tuto chvíli jsou v Evropě, jak víte. Je zde zásadní výroba konopí v Evropě, což je opět vysoká koncentrace. Když už jsme u konopí, děkuji, tak je to nejužívanější droga v Evropě došlo k nárůstu zahájené léčby a doporučené léčby, dochází k inovaci ve formě a produktech i e, dodávkách, došlo k, ke skutečně velkým změnám. Asi jste zaznamenali, že v Kanadě minulý týden a tento týden Senát a parlament přijali nový předpis e, na legalizaci užití eh, konopí. Některé státy ve Spojených státech se připraví na další krok a některé státy v Evropě, třeba Švýcarsko, mají pravidlo, že eh, konopí s obsahem žádná celá 2% THC je eh, zákonná míra. Navíc je zde eh, mezivládní dohoda v Nizozemském, kde se připravuje pilotní studie ohledně výroby eh, konopí pro coffee shopy, což se jeví jako problém um, Nizozemska, co se týče tolerance. Tolik tedy k Evropě střednědobému vývoji drogové situace. Pak je zde určitý přesah otázky konopí a předpisů souvisejících do jiných oblastí. Před dvěma týdny se k tomuto objevila příslušná publikace. Hovoříme-li o nových psychoaktivních látkách, tak zde je 51 nových látek, které byly detekovány v roce 2017. 350 látek se objevilo. To znamená, že jsme zjistili existenci takovýchto látek na evropském trhu v loňském roce. Pokud vezmete v potaz, že těch látek je dohromady 670 v systému eh, včasného varování, tak je to hodně. V roce 2017 došlo k eh, nejvyššímu užívání za týden Navíc došlo k více případům umrtí a otrav. Navíc došlo k navýšení dostupnosti amfetamínu a opiátů, což způsobilo za poslední dobu velké problémy, včetně zemí mimo Evropskou unii. MPA bývá problém ve věznicích, zvláště syntetické konopí. Máme zde 21 členských zemí, se to týká. Tento jev zatím nebyl vytipován v jiných zemích, ale jsou to problémy, které nám již byly eh, indikovány, jako jsou případy dokonce sebepoškozování, šikany a někdy i úmrtí. Je to samozřejmě problém vězenské služby detekovat tyto látky, protože často může dojít k tomu, že jsou ty látky nastříkány na látku nebo na papír a tímto způsobem se do, dostávají mezi stěny věznic. Já bych rád upozornil na to, že věznice je důležitým místem pro řešení drogových problémů a nesmíme zapomínat na to, že i případy předávkování se velice často dějí u lidí, kteří opouštějí eh, věznice a vrací se k drogám ve stejných dávkách, k jaké užívali předtím, jenomže u opiátů to může být problém, tudíž může dojít k předávkování. Pokud hovoříme o Eh, snížení případů úmrtí z předávkování, tak musím říct, že dobrá zpráva je, že v roce 2016 bylo těchto případů 9 tisíc. Což je relativně dobrá zpráva, eh, když to porovnáme situací v USA, kde na předávkování ve stejném roce zemřelo 66 tisíc lidí, polovina z nich eh, tedy předávkováním přímo či nepřímo fentanylu. Syntetické opiáty v Evropě eh, zahrnují nejenom sentanyl, ale také eh, léky a tady asi největší výzvou pro nás, a to je velice, je tedy ta nutnost investovat do, užití, do většího využití protilátky naloxon. Některé členské státy v tomto ohledu poměrně už pokročili. Je důležité, aby tedy i policejní složky a další věděli, co si počnout v případech akutního předávkování. Někdy totiž stačí se jen dotknout dané substance. Takže my se snažíme o implementaci strategie EMCDDA do roku 2025. Letos jsme vydali 64 publikací celkem, 20 eh, publikovali jsme 20 článků či kapitol v odborných knihách, také eh, tedy vypracováváme nové zprávy o situace v jednotlivých členských státech ale také tedy zasazujeme situaci v určité členské zemi do kontextu Evropské unie. A vyprodukovali jsme také dvě zásadní zprávy. Evropská zpráva o drogách a zprávu o sociálních, o společenské reakci a konečně také zprávu na téma drogy a Darknet, kterou komisař Andro Papadopoulos podpořil na zasedání loni v Lisabonu. Všech tedy těch zasedání všech těch agentur, které se zabývají bojem proti drogám. Máme také více než milion návštěvníků na naší webové stránce. My jsme také vytvořili nová videa a mikrovidea. A ta byla sdílena 90 tisíc při případech a také jsme zahájili 190 tisících případech a také jsme přímo přispěli nebo jsme se zúčastnili 53 klíčových setkání loni a více než eh, ve 300 případech jsme přispěli k formulaci politik a vypracování příslušných dokumentů. Vyškolili jsme také 100 profesionálů, kteří pracují v oblasti snižování konzumace a také jsme vyškolili 320 prac policejních eh, příslušníků a otevřeli jsme takzvanou letní školu, které tedy, do které se přihlásilo 51 žáků z 25 členských států. Pokud je o zlepšení našeho výkonu, my to neustále zlepšujeme, zvláště pokud je o monitorování a kontrolu toho, jak jsou implementovány pracovní programy. My jsme implementovali 97 aktivit, které spadají pod prioritu N1 a také jsme zlepšili Eh, náš výkon u dvou priorit až na 95% a konečně u těch prahových priorit jsme dosáhli úrovně 67%, což je jeden z těch nejlepších výsledků v porovnání s uplynulými roky. Také jsme změnili organizační strukturu agentury a vytvořili jsme nové oddělení pro styk s veřejností. A pokud jde o peníze, mám já otázku na vás. 37 nebudeme mít čas na to, abyste se všichni mohli vyjádřit. Jenom my tady EMCDDA vlastně dokázala vynaložit všechny prostředky ze svého rozpočtu až na 37 centů a to je zatím nejlepší výkon za poslední roky. Máme také velice dobré výsledky, pokud jde o platby, 94,7%. A také naše aktivity, které spadají pod CID, dosáhly úrovně 94,6. Nemuseli jsme tedy žádat o zrušení jaké, jakýchkoliv příslibů a to je, myslím, vynikající výsledek. A to, myslím, ukazuje velmi konkrétně nejenom, co děláme, jaké informace dáváme k dispozici, ale také, že agentura posiluje své snahy eh, zlepšit produktivitu, zodpovědnost, výkon a tak dále. Děkuji. A nyní se obracím přímo na poslance. Kolega, který je zpravodajem k psychoaktivním látkám. Děkuji. Já chci poděkovat za tuto vynikající prezentaci. Ta zpráva byla velmi dobře formulována a také ta poslední část vaší prezentace, která se týkala efektivity práce agentury, byla také velmi důležitá pro nás, pro všechny. Co je evidentní je, že pořád ještě Potřebujeme víc pracovat na prevenci a ošetření a také lepší monitorování. Vy, když ve zprávě uvádíte, že údaje k dostupnosti nových psychoaktivních látek e, jsou v lepší kvalitě, přesto další velkou výzvou zůstává přesný odhad poptávky po těchto látkách na evropské úrovni. Je to zvlášť důležité z toho pohledu, že vy jste odprezentoval, jakou úlohu hrají evropské laboratoře. Řekl jste, že vlastně té výroby dochází v Evropě. A je důležité tedy vědět víc o tom, jak tyhle tržní vztahy fungují, abychom mohli předvídat další vývoj. To zvláště platí pokud jde o využívání padělaných či nelicentovaných léčiv. Můžete nám říct víc, co hodláte dělat v této oblasti a jak chcete potírat o obchod s nimi? Pokud jde o trh s novými psychoaktivními látkami. Ten se přesunul víceméně online a proto je velice obtížné sledovat vzorce spotřeby. Stávající monitorovací nástroje nestačí Tady je třeba vlastně neustále sledovat vývoj, abychom viděli, jak se mění ten, ten vzorec spotřeby a ty se mění velmi dynamicky. A mě by zajímalo, co hodláte udělat na evropské úrovni, jaké nové monitorovací nástroje hodláte zavést. Jak tedy popsat ty vzorce spotřeby a poptávky po nových psychoaktivních látkách a drogách? Já vítám to, že ta zpráva zdůrazňuje, jak důležité je nejenom schromažďovat data na úrovni Evropské unie, ale také ve spolupráci s třetími zeměmi. A drogový problém je globální a má přeshraniční přesah. A proto je důležité poskytnout podporu také potenciálním kandidátským zemím a sousedícím zemím, tak abychom přišli s, tedy s efektivními preventivními opatřeními v rámci Evropské unie. Jistě by bylo skvělé, kdybychom mohli mohli pozvat lidi, kteří jsou aktivní v rámci sousedské politiky. Protože i to by mohlo být téma pro další spolupráci například tedy někoho z ukrajinské strany, z Moldavska a podobně. A konečně, vy jste řekl, že lze najít i určité pozitivní změny, že došlo tedy ke poklesu počtu úmrtí předávkováním. Řekli jste, že tedy vlastně i ta poptávka, nebo tedy ta produkce psychoaktivních látek pomalinku už dosáhla svého vrcholu a je pomalu na ústupu. Řekl řekli, že jen v roce 2017 se objevilo 51 nových psychoaktivních látek. A mě by tedy zajímalo, jestli můžete k této situaci říct ještě něco víc. Děkuji vám. Pan Jurek, prosím. Děkuji. Velice děkuji z zajímavé údaje týkající se těchto nových jevů v oblasti drog a narkotik. Detekujeme stále víc nových látek, ale je to také záležitost policejní. Mě zajímá role soudního systému. Co můžete říct o počtu soudních případů a rozsudků? pokud jde různé zločiny související s drogami. To znamená retailová distribuce proti, oproti velkoobchodní. Také by mě zajímalo, jak přísné jsou eh, rozsudky. Je možné vysledovat tady nějaký vzorec z hlediska toho, jak to bude fungovat v našich členských státech. Jsou tu různé rozdíly mezi členskými státy. To by mě zajímalo. A ještě jedna věc z mé strany. Chtěl jsem říci, že pokud je o tu předchozí diskuzi, když za určitý postoj eh, k jazyku, který zazněl na našem, eh, eh, tedy na, na našem zasedání, ne, ne konkrétně na Gomeš, ale jestli bychom mohli se držet určitého standardu, anebo jestli se tohoto standardu chceme vzdát. Dobrá. Eh, ano, máte skvělý timing. Teď si bude, bude slovo paní Gomeč, ale k jinému tématu, ale já samozřejmě chápu. Děkuji. A já chci říct, si, že já chci vyjasnit, že já jsem jenom eh, hovořil o té situaci, která se vyvíjí v, v Maďarsku už dlouhou dobu, že má charakteristiky fašismu. Neříkal, nikoho jsem nenazvala fašistou. A to, to, to odmítám stáhnout. Není to jenom v Maďarsku, kde se orgány začínají chovat fašistickým způsobem. A například opatření pana Salvina, jo, to jsem dokonce řekla naprosto otevřeně, to, co říkalo vyhoštění eh, Romu, jsem řekla, že je fašistické a to, toho se také držím. Je to, je to urážlivé. A to je, to, to je toto jednání, ke k, němu, němuž dochází v Evropské unii, které, v zemích, které se měly poučit z minulosti. Děkuji, že jste se sem dostavil. Je to velice jasná zpráva. A mám ještě pár otázek na vyjasnění. Opravdu si myslím, že práce MCDDA je důležitá pro Unii. A chtěla bych navázat a zeptat se, jaké jsou nejnaléhavější potřeby eh, agentury v současné době. Je to jen o penězích, je to o zaměstnancích, protože potřebujete samozřejmě vysoce kvalifikované zaměstnance, které potřeba zaplatit, nebo je to obojí, nebo ještě něco jiného. Ale eh, k tématu. Chci, abyste ještě něco řekl k Číně, protože jste zmínil eh, kontext tento kontext Číny je nějaké nařízení i na úrovni čínských orgánů, když vlastně jsme měli velmi takový přehlíživý, eh, po, eh, přehlíživou reakci eh, ze strany čínských problémů, které řekli, že samozřejmě oni chápou, že je nějaký problém, ale není to jejich problém. Změnilo se to? Dále váš odkaz na to, že samozřejmě jsou tu určitá uspůsobení, pokud jde o ty exportní trasy. Zajímalo mě, jestli jste také případně detekovali nějaký vztah mezi těmi pašeráky ze severní Afriky a, a drogami. Protože víme, že mnoho z těchto lidí jsou zároveň pašeráky drog v zemích, v nichž, eh, v nichž eh, provozují činnost. A vy jste z Lisabonu, Portugalsko, to je moje země. Myslím, že máme vážný problém s kontrolou eh, na eh, letištích. Ale to potom nesmírně lákavé pro mnoho z takových těch tradičních eh, latinskoamerických a jiných pašeráků. Vy jste schopni to monitorovat? Já vím, že to samozřejmě je záležitost portugalské policie, ale přesto jsem se chtěla zeptat, jestli k nám můžete dát nějaké informace. A konečně vidíte nějakou vazbu mezi těmi plantážemi, údajně za lékařskými účely, a zvýšením produkce drog, NPR a další v Evropě. Děkuji, takže máme tady Lisabonskou konekci. A ještě pan Coelho na závěr. Děkuji. Jsou tu některé dosti znepokojivé podrobnosti v této zprávě. Například navýšení drogové produkce v Evropě, také zvýšená eh, E, do, zvýšené dodávky kokainu. Teď nejsme jaksi na tom vrcholu, který byl v roce 2014, pokud jde o nové psychotropní látky. Ale objevili jsme některé nové látky psychoaktivní. Vzpomínám si na diskuzi z Loňska, ohledně těch úmrtí. Došlo k obrovskému nárůstu. A myslím si, že je pořád ještě máme vysoký počet dávek. A já bych chtěl také ještě potrhnout, že existují určité náznaky, že jsou problémy lidí, kteří jsou propuštěni z vězení a je potřeba nějakým způsobem řešit, eh, proč jsou ve vězení. Není to v evropské kompetenci, je to národní kompetence členských států. Pane předsedo, myslím, že bychom měli poblahopřát panu Gozdelovi za kvalitu jeho zprávy, kterou nám tu předložil. Měli bychom ho Eh, pochválit za vynikající práci, kterou v agentuře odvádí. Ano, to mohu jedině potvrdit. A se všemi těmi zprávami z MCDD a z nějakého důvodu, nevím přesně proč, i zvláštní, proč této oblasti není věnována větší politická pozornost. Politici si s tím někdy hrají, ale takový příklad, který není možná špatný, ale v mé, z mé zemi se vede teď eh, debata o eh, tom eh, konopném oleji a přitom děti mají problémy s epilepsií a tak dále. Ale stejně jako v jiných oblastech ta debata je emocionální, není založena na poznacích a pak to spíš se posuzuje na základě určitých kulturních a různých jiných předsudků a různých takových anekdotických záležitostí, než že bychom se bavili o meritu věci. Zatímco v jiných oblastech se vede serióznější debata, protože se o té vě- celé věci hovoří. Takže já chci poděkovat eh, všem poslancům, kteří tu zůstali za to, že takto jak si prokázali určitou, určitou, určitou úctu. Vidíte, pane Jurek, já jsem zapomněl na sebe. Na sebe. Já jsem, jak si vyloučil eh, sám sebe, tak nízké mé sebevědomí dnes. Ale já, je důležité to říct, protože to, eh, co je v té zprávě, to je tak znepokojící. V podstatě to mění evropskou společnost dramatickým způsobem. A Ještě jeden alarmující případ, nebo příklad. Kdokoliv chápe Spojené státy, to, co se děje v těch hraničních oblastech, by měl zároveň chápat, jak drogy můžou prostě měnit eh, celé regiony světa. Myslím, že to je hodně podceňované v Evropské unii. A já jsem si jist, že jsou i jiní poslanci, kteří se na to dívají podobně. A měli bychom do té oblasti dát trošku více strategie. Takže máme pár minut na to, abychom odpověděli. Děkuji. Chci poděkovat všem poslancům za otázky, za pozitivní eh, příspěvky. Okamžitě je budu sdílet s našimi kolegy, kteří nás budou sledovat. Lisa, sledují v Lisabonu, i proto tam mnoho lidí, ne, nejsou to jenom zaměstnanci v Lisabonu, ale také máme kontaktní místa v členských státech. A různí lidé kolem, kteří schromažďují ty informace, snaží se přispět ke zlepšení eh, podmínek eh, i těch osob, které, těch uživatelů drog. No, vy jste tak trochu schrnul otázky. To, jste, to se vám velice povedlo. Otázky pana Haska, pana Bonyho. K tomu bych řekl, že můžeme vytvořit určitou, určitý ne, sběr nerutinních uh, dat. Zatím eh, děláme, co můžeme. A máme štěstí. Do určité míry toho máme hodně ale to hodně z, brzo zmizí, pokud nenajdeme další prostředky. E, například analýza odpadních vod, to bylo zmíněno, to je e, důležitá e, záležitost z epidemiologického hlediska. Dopravní studie, máme průzkum, výzkum vlastně škol a v posledních dvou letech jsme také začali dělat průzkumy internetové které pokrývají stále více členských států. Takže my se přizpůsobujeme. A ten důvod tkví v tom, že před 25 lety, když jsme vznikli, jsme byli vyžádáni, po nás bylo žádáno, abychom vyprodukovali nějaká data, protože žádná nebyla. A teď už máme ta, ty rutinní eh, sbírky dat, ty, ty datasety, které jsou jakousi páteří celého systému. Ale kdybychom měli jen toto, tak bychom vám nemohli eh, předat všechny ty informace ohledně toho, co se mění, co se nemění. Takže ta základní výzva pro nás je, máme nástroje, máme metodiky, ale třeba epidemiologie odpadních vod nebo eh, síť těch pohotovostí, které jsou financované z konkrétního rozpočtu. Z, z komise to bylo velice proaktivní, ale pak už to asi nebude možné opakovat. Mohli bychom to udělat a není to v našem mandátu, nemáme finance. Takže to je jediné, co chci říci tomu rozpočtu na příští rok. Asi víte, že na velká zpráva, která jsme produkovali minulý rok, byla ta studie Estat školního a Švédsko to financovalo, tento program, požádali komisi a členské státy. Eh, aby to převzal MCDDA. My jsme to akceptovali. DG Home pak eh, vyjádřil podporu dalších 310 eh, tisíc eur. Ale DG rozpočet Evropské komise tento, tuto žádost z DG Home nepodpořilo na příští rok. To je problém, protože příští rok bude kampaň volební a už teď hrozí, že přijdeme o tu možnost analyzovat data. A DG Home v podstatě požádali o to též, co v letošním roce. Že pokud je nějaký způsob, jak se dostat zpátky do rozpočtu, jak tam dostat těch 310 eh, tisíc, tak to by bylo velice užitečné. Ze střednědobého dlouhodobého hlediska tak myslíme, že až bude ta diskuze o možném otevření a rozšíření mandátu agentury, tak myslím, že tam to řešení by mohl být specifický rozpočet na nerutinní výběr údajů, eh, nerutinní údaje, což s tím se nepočítalo před 25 lety. Tedy si nikdo nedovedl představit, že budou big data a, a fakt falešná data a, ta, a tak dále. No a teď druhý bod, druhá otázka mezinárodní spolupráce. Máme velice aktivní, proaktivní spolupráci s kandidátskými a potenciálně kandidátskými státy, specifický projekt financovaný komisí. Máme nový projekt EU pro monitorování drog, to začne 1. ledna příštího roku a ošetří to sousední země. Chceme odpovědět na otázku paní Gomeš. Obrovská změna tomto programu, která spočívá v tom, že komise má za to, že bychom měli mohli pokrýt sousedy sousedů. Takže abych odpověděl na vaši otázku, v, subsa, v subsaharské cest, trase tam jsou nové eh, možnosti pašování hašiše z Maroka přes Libii, Egypt, ale také přes Libii do Itálie. A eh, víme, a s Europolem tedy máme za to, že jsou tu vazby mezi pašováním lidí, terorismem, drogami, je to spíš ale takového oportunistického charakteru. Nebereme to jako komoditu. Ale potřebujeme vědět více, potřebujeme se učit, co se děje, jakým způsobem by mohla Evropská unie chránit se, sebe a své občany. To je jedno z témat, které chceme v tomto projektu pokrýt. jakékoliv doporučení, které byste si přáli udělat, tak já se obrátím na kolegy, aby vám zaslali další e-mail a prosím, abyste odpověděli případně na, v rámci konzultace externího hodnocení MCDDA. Pan Jurek řekl důležitou eh, věc a otá- položil důležitou otázku. Já se pokusím odpovědět. Příští týden s kolegy vám zašleme strukturované podrobné informace. Hmm, takže myslím, že by bylo lepší to zkrátit jinak a eh, my sbíráme nějaké různé indikátory, takzvané DLO, ohledně těch eh, zločinů souvisících s, dro- s drogovou tematikou. Ale samozřejmě postihneme jen část Nemáme všechny podrobnosti o, o odsudcích a rozsudcích členských státech, ale některé, máme některé studie ohledně minimálních eh, rozsudků a tak dále. Takže to by bylo dobré, kdybyste dostali, pokud jde o, ty, o ta zabavení, tak tady stále máme ještě určité výzvy. Některé země, velké země ještě neposkytují seznamy konfiskací drog. Ani kvantitu, ani kvalitu, ani někdy ani cenu a čistotu. Takže nechceme ukazovat prstem, ale řešíme to bilaterálně a budeme jednat s eh, členy řídící rady příští týden. Takže tady je stále ještě prostor k další práci výzva spočívá v tom, že v Evropě nejsme v kontextu, už kdybychom mohli eh, vytvářet další indikátor, ale využijme toho, co je. Paní Gomeš. Myslím, že jsem částečně odpověděl jedno z mých uh, základních prohlášení, že já jsem pragmatický, snažím se být rozumný. Nezačal jsem žádostí o víc peněz, protože musíme jasně ukázat, že můžeme zlepšit náš výkon a mít tedy lepšího, nabízet lepší hodnotu za naše služby. Takže myslím, že jsme na správné cestě. Ale pro rok 2019, kdyby se nám podařilo získat těch 310 eh, eh, tisíc, já myslím, že to by bylo skvělé, abychom ošetřili tu mezeru mezi teď a tím okamžikem, kdy se naše nařízení změní. A ten víceletý rámec, tam bych navrhl, abychom nezačínali diskuzi. Teď já vám pošlu uh, stručný briefing k tomu. Otázka k Číně. Pan Deprem mi řekl dnes dopoledne, Čína, když vlastně zvítězila, že může spoustu věcí kontrolovat, ale eh, ještě před rokem, rokem a půl, to bylo jinak. Nestačí to. Problém je také v tom, že dochází k přepravě ve velkém z Číny do Evropy. A jak víte, třeba v Rotterdamu je 35 tisíc kontejnerů, projde tím 35 tisíc kontejnerů denně, a takže Eh, je to těžké kontrolovat. Dále spolupráce mezi spravodajskými službami, to už jsem eh, se zmínil v kontextu mm, o obchodu s lidmi a, eh, a dire, ředitelé agentur se zavázali minulý týden, že posílí spolupráci v oblasti převaděčství právě ve vztahu k různým otázkám Eh, agent, eh, agenturní práce v oblasti spravedlnosti a vnitra. Ještě jednou děkuji, děkuji vám všem, děkuji panu Kojejovi za jeho komplimenty. A eh, i tak mám samozřejmě ještě reakce na některé připomínky, také na co, co říkala paní Gomeš, tím skončím. Ono je to takové přemostění k tomu, co říkal pan předseda, či otázka lékařského kanabisu nebo kanabisu s nízkým DHP v některých členských státech, například ve Spojených státech, Uruguay, v Kanadě, kde se to legalizuje. To, to je téma, u něhož se snažíme být proaktivní, zároveň opatrní. Když sdílíme informace, chceme mít jistotu, že je to na základě konkrétních poznatků, že neupadneme do nějaké pasti eh, toho, že bychom si něco jenom eh, namlouvali a já myslím, že to je velice užitečná, užitečný příspěvek k tomu, abychom lépe chápali ty, tu povahu eh, té záležitosti, abychom chápali možný dopad legalizace eh, kanabisu mm, v některých zemích. A samozřejmě máme, máme novou publikaci, která byla zveřejněna před několika týdny. Máme zastřešující um, také přeskum eh, který bychom vám mohli zaslat, nebo aspoň jeho první část, je to jakési, jakýsi zastřešující přehled vědecké literatury o léčivých vlastnostech marihuany eh, nebo případně určitých výtažků eh, z kanabisu pro určité patologie. Samozřejmě, že na internetu je toho spoustu, ale půlka toho není pravda. No a je naší odpovědností alespoň sdílet objektivní informace na toto téma. A pak máme ještě další publikace do konce roku, které budou zasvěceny regulovanému trhu s kanabisem. Nechci vás připravit o více času. Děkuji vám. Chci zmínit. De- v říjnu bude delegace v MCDDA do Lisabonu. Dobrá, to je velice příjemná e, e, záležitost, takže myslím, že jste skutečně na správném místě. A já chci poděkovat všem Eh, kolegům za práci a děkuji kolegům. Myslím, že pan Koja to řekl ještě lépe, než bych to dokázal říct já. Díky za veškerou silnou práci. Nechci, nechci to opakovat, protože myslím, že už jsem to řekl dříve, ale možná, že před koncem eh, tohoto období bychom něco mohli ještě dělat s kolegy, kteří o to mají větší zájem udělat něco aktivnějšího. Ale až budeme mít víc poslanců, něco, se je možná tak nějak více zacílené, protože lidé eh, samozřejmě tu slyšeli některé ty šokující aspekty. Uh, you know. So thank you again for everything, and we will, um, and uh, and that's the end of today's meeting. Thank you. Thank you very much.